Vážené dámy a pánové, dovolte, abych vás požádal, abyste zaujali místa. Milé kolegyně, milí kolegové, nesmírně mě těší, že vás mím přivítat na konferenci týkající se budoucnosti financování Evropské unie, která je organizovaná v rámci běžících prací skupiny na vysoké výrovni úrovni eh, k vlastním prostředkům. Čili ještě jednou vás tady srdečně vítám a obzvláštní přivítání náleží mému příteli a předsedovi této skupiny na vysoké úrovni, panu Mario Montimu, eh, kterého ve jméno všech hostů, kteří nepřicházejí z Evropského parlamentu nýbrž vnějšku a účastní se naší konference, tady mezi námi vítám a myslím si, že hovořím ve jméno vás všech Eh, když vyslovím našemu příteli eh, Montimu eh, náš velký respekt a uznání za to, co dělá. Zálež... Téma této konference je vyměňovat si názory na nové vytvoření financování Evropské unie, sice jejich vlastních prostředků. Přitom se jedná o zásadní reformu. V okamžiku, kdy aktuálnost takové hluboké reformy je vyšší než kdy jindy. Po rozhodnutí většiny voliček a voličů ve Spojeném království, že opustí naše společenství, eh, zažíváme fundamentální změnu v dějinách Evropy po četných krizích naší nedávné minulosti se dnes ocítáme, vážené kolegyně, vážení kolegové, eh, v bodě nejistoty. Potenciál této současné krize, v ní žijeme, nabírá takový rozměr, že si zcela jistě nemůžeme dovolit žádnou pasivitu, žádnou snahu jen tak něčím prolavírovat. abychom mohli opustit tuto nebezpečnou stezku nejistoty, musíme konečně odvážně a ofenzivně formulovat naše nové výzvy a pouštět se do nich a do jejich řešení. Myslím si, že žijeme v době, kdy není nic důležitější než nejenom další existenci Evropské unie, jakožto nejúspěšnějšího projektu, který kdy existoval v dějinách světa, nově založit v očích mnoha lidí. A toto nové založení musíme zachránit a hájit ho. Milé kolegyně, milí kolegové, Eh, když před 60 lety naše voličky a naši voliči očekávali od evropských společenství mír, svobodu a demokracii, to jsou všechno dnes základní hodnoty, které patří k naší evropské společnosti. Již nikdo neexistuje o, ne, nediskutuje o míru, svobodě a demokracii, protože se to bere za jasnou samozřejmou věc. A eh, toto pasivní přijímání, že to považujeme za samozřejmé, je nebezpečné a proto musíme znovu pojmenovávat tyto ideály a obhajovat je tím, že budeme vysvětlovat, že ne vždy a ne navždy je to zaručeno. Mír a svobodu musíme vždy nově a nově si uvědomovat, zpřítomňovat a bojovat za ně. Je třeba, abychom se přiblížili obavám, očekáváním lidí, velice intenzivní prací a musíme se snažit brát vážně jejich obavy a jejich očekávání, že jim Evropa přinese bezpečí, dobrou životní úroveň a spravedlnost nejenom pro občany nyní, ale také pro jejich generace další. A abychom mohli mm, dostat těmto očekáváním, potřebujeme nový start pro Evropu. Musíme společně identifikovat, kde musí Evropa konat a kde a jaké nástroje potřebuje proto, aby mohla přicházet s řešením. A přitom, dámy a pánové, se nejedná pouze o více anebo méně Evropy, kterou potřebujeme, ale jedná se o to, aby demokraticky odpovědná Evropa a její instituce byly akceschopné a funkční, aby mohli naplnit očekávání občanů. Jedně tímto způsobem, že zostříme nástroje pro to, abychom mohli reagovat a vytvářet podmínky, uděláme Evropu tak solidní, aby, mohli, aby mohla dostat výzvám budoucnosti. Reforma týkající se vlastních prostředků Evropské unie je přípravem pro tento nový stát, protože zdroje, o kterých se existuje, eh, ve vlastních, eh, co do vlastních představků existují od roku 1990, vlastně od konci 19. Eh, po od konce 80. let a do 90. let. Ale skutečnost roku 1990 není skutečností 21. století. Kdo ku pří... Zatímco v roce 1990 vlastní prostředky založené na hrubém národním důchodu nečinily ani 1%, příjmy, které z toho vyplývaly, Čili v roce 1990 to bylo 1% a v roce 2014 68,7%. Zatímco příspěvky hrubého národního důchodu byly nazírány tradičně jako marginální nástroj, dnes se na ně hledí jako na hlavní zdroj vlastních prostředků v Evropské unii. A to přináší enormní problémy. Rozpočet Evropské unie, který by měl být zdrojem síly a funkce schopnosti, se stává hřištěm, a já to teď říkám, protože je to moje hluboké přesvědčení, eh, se stalo hřištěm 28 národních účetních. 28 národních eh, účetních expertů, kteří každý rok se hašteří o to, kdo kolik zaplatí, kdo pla, zaplatil moc a kdo musí dostat ještě zpět nějaké peníze. Každý rok zažíváme eh, tuto finančně politickou blame game, čili hru na vzájemné obvinování. A všichni to znáte, tato hra blokuje většinou několik týdnů eh, postup o vyjednávání rozpočtu a celá ta situace škodí imidži Evropské unie. Je to o to horší, protože výdaje z evropského rozpočtu vytvářejí mnoho hodnot, které nejsou hamatatelné v monetárním ohledu. Bylo by lepší ty hodnoty, které jsou vytvářeny prostřednictvím evropského rozpočtu, diskutovat s našimi evropskými občany, místo abychom dovolovali, že z čistě národně podmíněné taktiky, někdy podmíněné volební kampaní, tady stále běží to blame game, že peníze se posílají z hlavních měst a jsou nesmyslně utráceny a plítvá se jimi v Bruselu když se mohou realizovat s těmito projekty, bylo by dobré nechat se oslavovat za tyto projekty také doma. No, tuto situaci jsme v Evropském parlamentu již celá léta kritizovali a e, dali jsme, zavázali jsme náš souhlas s víceletým finančním výhledem na slib členských států, že dojde k reformě vlastních prostředků Evropské unie. To bylo vždy pro Evropský parlament e, prioritní a proto jsme vyjednávali s dalšími institucemi a trvali jsme na tom, že tato reforma vlastních e, prostředků musí být provedena tlak na nás byl enormní, abychom z toho tedy neučinili předmět vyjednávání a abych by nebyla vytvořena tato skupina, která se bude zaobírat vlastními prostředky, protože na radě nebyla tendence s tím souhlasit. Ale než došlo k rozhodnutí ustavit tuto skupinu, než byla utvořena, a za to děkuji všem kolegyním a kolegům v parlamentu, nedal Evropský parlament souhlas s, evro, s, finančním, s víceletým finančním rámcem. To bych v těm všem rád připomněl. Je to důležité zdůraznit proto, dámy a pánové, že to nevzniklo jaksi nahodile, ale bylo to výsledkem tvrdým vyjednávání Evropského parlamentu s, členských stát, s členskými státy. Proto Evropský parlament vítá práci komisi na, eh, komise na vysoké, skupiny na vysoké úrovni. Pan Mario Monti se zabýval analýzami v této oblasti a vaší úlohou, pane Monti, to musí přiznat, je velice komplexní a technicky složitá ale rád bych si dovolil říci, že cíle, o kterých diskutujete, lze rozdělit podle mého pohledu na čtyři imperativy. Za prvé, vlastní prostředky Evropské unie musí být srozumitelnější a transparentnější pro občany. Nevím, kdo z nás se kdy pokusil zjistit si, kolik on či ona jako občan či občanka Evropské unie vydává a přispívá do evropského rozpočtu, nebo propočítat si, kolik vaše země skutečně přispívá neto do, Evro- do rozpočtu Evropské unie. Kdo se o to snažil, to získat, kolik moje země skutečně platí, dámy a pánové, to je eh, skutečně akce, která je takřka nemožná. V labirintu tří, rozho- tří rozhodujících tradičních vlastních prostředků a jejich zdrojů, kore- me- mechanizmy oprav, britský rabat, paušální platby, propočítávání dotací, které kdo dostal, v tom se ztrácí i předseda Evropského parlamentu a nemá na to vůbec chuť. Myslím si, že tento systém musíme skutečně zjednodušit. Proto první požadavek potřebujeme jednodušší a transparentnější systém. Za druhé, nové zjednodušené zdroje rozpočtu Evropské unie by se měly soustředit na priority politik Evropské unie ku příkladu na vnitřní trh, na energetickou politiku, na regulaci finančních trhů nebo na cíle týkající se úspor CO2. Prostě oblasti, v nichž Evropská unie vytváří přidanou hodnotu. Tak, že bychom občanům vytvořili logické spojení mezi politickým projektem a financováním. Za třetí. Vlastní prostředky Evropské unie by měly podléhat parlamentní kontrole na evropské úrovni. Zatímco Evropský parlament má spolo rozhodující kompetenci na úrovni výdajů z rozpočtu Evropské unie, na straně příjmu je z rozhodovacího procesu takřka vyloučen. A tento paradox musí skončit. Role Evropského parlamentu musí být posílán i na straně příjmu. Ovšem to bude možné pouze v případě, že vytvoříme opravdový zdroj evropských vlastních prostředků a e, roli těchto e, příspěvků založených na hrubém národním důchodu e, zredukujeme. Za čtvrté, je třeba vytvořit dlouhodobý charakter a sice takovým způsobem, že příjmy budou orientovány na plánech výdajů. Není možné, aby prostě stále více iniciativ Evropské unie eh, bylo vytvářeno a rozpočet zůstal nezměněn. To je fenomén posledních let. Šéfové státu a vlád se rozhodovali o vynikajících projektech, které prostě vytvořili jako nové projekty, ale nevybavili je nezbytnými dodatečnými rozpočtovými prostředky, nýbrž prostě řekli, je to třeba financovat z rozpočtu Evropské unie. Proto je logické, aby příjmy Evropské unie nebyly projednávány separátně od stránky výdajů. A při vyjednávání příštího víceletého finančního výhledu je třeba to zesíleně ji zohlednit. Tyto nezbytné změny vyžadují větší transparentnost, větší srozumitelnost, více demokracie a větší efektivitu. E, tyto čtyři oblasti, které já sám jsem označil jako imperativ, který by měl vést reformu zdrojů vlastních prostředků, musí vést nezbytně k výslečku, takovému, aby lidé hmatatelně pocitovali a chápali přidanou hodnotu, kterou Evropská unie vytváří. Jinak bude permanentně narůstat ztráta důvěry příštích dnech budete vy diskutovat o této reformě. A doufám, že tato diskuze bude jistě kontroverzní, ale doufám také, že se bude blížit ke koncensu ve svém závěru protože, dámy a pánové, a proto jsem tak vděčný kolegům a kolegyním z národních parlamentů, že tu jsou s námi. Nedosáhneme výsledku reform, pakliže neposílíme naši spolupráci s našimi kolegy v národních parlamentech. Jsem velice zavázan expertům z národních parlamentů, že eh, jsou ochotni diskutovat s námi o této reformě. A dovolte, abych se s vámi podělil o zkušenost posledního procesu vyjednávání o víceletém finančním výhledu. Vláda Spolkové republiky Německu a vláda Spojeného království měli vedoucí pozici při posledních vyjednáváních víceletého finančního rámce s, takovým postoji, že tře, s takovým postojem, že je třeba redukovat ten rámec rozpočtový, protože do Bruselu plyne příliš mnoho peněz, zatímco francouzská vláda a s ní spojené jiné vlády řekly, no, je to možné, ale v rozpočtu vyčleněném pro zemědělství by se prosím pěkně nemělo změnit nic. 16 členských států, eh, eh, eh, které se semkly k takzvaným Friends of Cohesion, čili přátelé soudržnosti, řekli, no, Možná, že bude muset být zeštíhle rozpočet, tak jak to vyžaduje Velká Británie a Německo a nikomu nic nesebereme ze zemědělství, ale politika soudržnosti, no ta nesmí být v žádném případě změněna. Dnešní předseda Evropské rady byl vlastně lídrem této skupiny 16 zemí. Máte-li rozpočet, který chcete zeštíhlit, a zároveň nechcete změnit nic u zemědělství, nechcete snížit výdaje do soudržnosti, do kohezenu, tak co uděláte? Někde musíte udělat škrty. Technologický rozvoj, digitální infrastruktura, mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje, to byly oblasti, kde se škrtalo a škrtali stejné vlády, které na každém zasedání rady tvrdí, že je třeba více investovat do mezinárodní rozvojové spolupráce, do digitálních technologií, do rozvoje a výzkumu a vědy. Současný víceletý finanční rámec je ten nejnemodernější, jaký kdy existoval. Dámy a pánové, Domníváme se, že teď skutečně stojíme na výhybce, že musíme kráčet novými cestami. Jasné je to, že na straně výdajů, to jsem právě popsal, ale na straně příjmu každopádně také a k tomu budete jistě diskutovat dnes a zítra a já vám velice děkuji za vaši pozornost. Peter. On behalf of my colleagues, jménem svých kolegů, členů skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje a jménem svým bych nejprve chtěl vyjádřit hlubokou vděčnost eh, třem institucím, které jsou tu zastoupeny vámi, pane předsedo Evropského parlamentu, panem ministrem Hudákem za předsednictví rady a e, místo předsedkyní Georgievou z Evropské komise. A to za to, že měli e, v nás e, tolik důvěry, že nám svěřili v podstatě nevyřešitelný problém. My máme právě tak důvěru ve vás a v evropský projekt a proto jsme tento úkol rádi přijali. Za druhé bych chtěl jménem svých kolegů srdečně poděkovat eh, váženým poslancům eh, Evropského parlamentu i národních parlamentů, eh, kteří tu dnes spolu sedí. a snaží se symbolicky i konkrétně posunout naši unii dále v této obtížné době. Pane předsedo, Vy jste řekl ve svém působivém a poutavém projevu na úvod, že téma rozpočtu Evropské unie je nesmírně technické a přesto vysoce politické. Vy i ostatní dvě instituce jste se rozhodli eh, ustavit eh, skupinu složenou nikoli z technokratů, což tedy pro mě nemá žádné negativní konotace mimochodem, toto slovo. Nýbrž eh, složenou z lidí s dlouholetou politickou zkušeností a pokud možno eh, takových, kteří o tom tématu něco vědí. Je pravda, že v tuto chvíli eh, potíže, kterým čelí Evropská unie, jsou značné. A naše skupina se domnívá, že v této době eh, jakákoliv politická diskuze a jakékoliv politické návrhy v jakékoliv oblasti by samozřejmě měli brát v potaz e, obsah toho konkrétního tématu, ale zároveň by si měli klást zastřešující otázku. Je to, co dělám, e, to, co navrhuji, o čem rozhoduji, e, takové, že to povede k vyšším tlakům na Evropskou unii anebo to pomůže posílit pozici Evropské unie tak, aby byla přesvědčivější pro občany. Jinými slovy, napomůže to opravdové obnově úsilí o integraci. Myslím si, že právě z tohoto úhlu pohledu, nejen z toho eh, čistě technického, eh, bychom se měli tímto tématem zabývat. Eh, já bych chtěl jmenovat eh, váženým účastníkům této konference dva velice prosté příklady. Domnívám se, a myslím si, že i předseda Schulz se domnívá, že ta série politických eh, her, které se konají každých sedm let při rozhodováních o víceletém finančním rámci, nepřispívá k integraci spíše přispívá k dezintegraci. Protože kreslí obraz Evropské unie, kde probíhají boje mezi tím a tím členským státem o to, kdo eh, na tom vydělá, kdo na tom prodělá. Jako kdyby Evropská unie byla hra s nulovým součtem, kdy pokud já něco dám, tak ty něco získáš. Přitom jsme ale přesvědčeni, že evropská eh, struktura má eh, značnou přidanou hodnotu. Ten proces ale dělá, co může, aby tuto skutečnost zastřel, aby ji skryl, tu evropskou přidanou hodnotu. Ten proces tedy patrně potřebuje revizi. Mimo jiné také proto, aby neodcizoval občany evropským institucím. Jeden příklad rozpočtové otázky, která by mohla přispět k opravdové eh, reintegraci eh, postoje a ducha našich občanů, by mohl být zamyslet se nad tím, proč vlastně naši občané propadají strachu, obavám a nedůvěrám vůči všem institucím, evropským i národním. To má co dočinění s vnitřní a s vnější bezpečností. S tím, jak se řeší eh, obrovské problémy eh, migrantů a uprchlíků. Teď eh, patrně nadešla chvíle, mnohem jasněji než kdy dříve, kdy vznikl prostor pro to, aby byly vytvářeny evropské veřejné statky. Není lehké je vytvářet, ale určitě to není nemožné s dostupným financováním. A pak je možné je zpřístupňovat občanům prostřednictvím spolupráce různých eh, úrovní eh, samozprávy, eh, tak, aby byla posílena bezpečnost a pocit bezpečí u občanů. Takže právě na základě těchto úvah jsme se pustili do naší zprávy, kterou nyní dokončujeme a která bude hotová v prosinci. A předáme ji předsedům všech tří institucí. Říkám, že je skoro hotová, protože jsme ušli dalekou cestu, absolvovali jsme obrovské množství konzultací, mimo jiné i s několika vašimi národními parlamenty, eh, kteří nás, eh, které nás zvali a dělili se s námi o své názory právě tak vlády a jakékoliv další zainteresované strany. Jsme skoro u konce, protože se domníváme, že téma s takovouto složitostí si vyžaduje určitý moment naslouchání. Zejména naslouchání těm, kteří nakonec budou rozhodovat o tom, co e, bude vykonáno a co ne. To jste samozřejmě vy, evropské instituce, ale především vy, vážení poslanci národních parlamentů. Pro nás je tedy dnes nesmírně důležité, abyste, abyste promluvili zcela otevřeně o svých obavách, o svých nadějích a o svých návrzích. To pro nás bude velice cenným vstupem pro závěrečné eh, fáze práce na naší zprávě. Já teď velice stručně prolétnu obsah naší práce, který je obsažen také ve výboru z konference organizované třemi parlamenty. Samozřejmě musíme mít neustále na paměti, že proces ke kterém dáváme Evropské unii nový rozpočet, je procesem, který, což komisařka Georgieva eh, ví lépe než kdokoliv jiný, a přesto je neustále klidná a optimistická, za což děkuji. To je nesmírně důležité. Je to proces, který si žádá v konečném důsledku jednomyslnost. My jsme dospěli k závěru, že témata, která si žádají jednomyslnost, nejsou nutně témata nemožná. Jednomyslnost dává každému členskému státu možnost e, zablokovat dané téma. Nijak je k tomu ale neponouká a my se domníváme, že pokud institucím a veřejnosti dáme dostatek přesvědčivých argumentů, může se stát, že všichni pochopí výhody změny systému. A možná, pokud nějaký členský stát dává přednost jednomu řešení a další dává přednost jinému řešení, bude možné to skombinovat do politického balíčku, který odstraní potenciálně blokační jednomyslnost a nahradí ji eh, kreativní kombinací ochoty pokračovat v rámci toho balíčku. Já doufám, že naše diskuze dnes a zítra nám pomohou nastínit jasnou a ambiciozní vizi budoucnosti Evropské unie, kde společné problémy eh, budou řešeny společně, aniž bychom zbytečně nezatěžovali eh, veřejné finance. Ačkoliv nedávno jsem řekl, v jedné veřejné debatě s jistým velice autoritativním ministrem financí jednoho velkého členského státu, že si nemyslím, že někdo v tomto sále, tedy v tom sále, kde jsme tenkrát seděli, ale vlastně, pane předsedo, ani nikdo v tomto mnohem větším sále by nemohl opodstatněně říkat, že má nějakou představu o tom, eh, jak bude vypadat velikost evropského rozpočtu za 5, 10 nebo 15 let. To totiž závisí na celé řadě faktorů. A každopádně není naším mandátem navrhovat evropskému rozpočtu jinou velikost. Je ale v našem mandátu eh, pokusit se o to, aby evropský rozpočet odpovídal eh, očekáváním, která jsou do něj vkládaná, jak jste zúraznil, pane předsedo. Zejména pokud jde o transparentnost, eh, neregresivitu, která momentálně patří k těm nepříjemným charakteristikám, kterými se vyznačuje evropský rozpočet. Je i možné prostřednictvím rozpočtu lépe zkoumat a chápat aspekty eh, pozitivní aspekty evropské integrace, eh, které běžný občan eh, nebo firmy většinou nevidí, které se však ukáží jako velice důležité, jakmile o ně přijdeme nebo jakmile se ocitnou v ohrožení. Například výhody příslušnosti země k vnitřnímu trhu je ukázkovým příkladem. My jsme si tak zvykli na vnitřní trh, že e, i když se specializujeme na e, odhalování té a té mezery na vnitřním trhu a že tam mezery jsou, e, tak máme tendenci nevidět, že vnitřní trh má obrovskou hodnotu, která mimochodem se neprojevuje v tom velice striktním účetnictví, kdo je čistý plátce, kdo je čistý eh, příjemce a tak dále. Proto v rozpočtových vyjednáváních se tato hodnota eh, často ztrácí. Eh, ta vyjednávání se soustředují na příspěvky do evropského rozpočtu, ale přesto málo kdo by spochybňoval výhody vnitřního trhu pro všechny členské státy. A já bych k tomu dodal, že někteří se domnívají, že veškeré programy politiky soudržnosti jsou navrženy tak, aby pomáhaly členským státům, které se účastní vnitřního trhu. Výzkumy ale ukazují, že pokud toto byl původně zamýšlený účel, pak se politika soudržnosti vyvinula a naplňuje více evropských cílů, které nelze zredukovat pouze na rozpočtové transakce. Podívejme se na zemi, která není členským státem. Norsko. To se nicméně účastní eh, jednotného trhu v celé řadě vybraných politik, tak tady můžeme konstatovat, že tato země platí do rozpočtu eh, více než dvojnásobek toho, co potom eh, se jí vrátí prostřednictvím alokovaných výdajů. To ukazuje velice konkrétně, že účast ve vnitřním trhu musí mít mnohem více výhod než pouze ty, které jsou viditelné nebo měřitelné z pohledu čisté rozpočtové bilance. A já si nemyslím, že veškerá zátěž, kterou na sebe Norsko bere, aby mohlo být, aby mohlo být členem vnitřního trhu, je výsledkem pouze romantických představ, že chtějí být blíže eh, středoevropanům nebo v dobrém i ve zlém blíže středozemním zemím. Riziko neúčasti na vnitřním trhu vyvolává hluboké úvahy i v velkých členských státech, které vlastně stály intelektuálně u zrodu vnitřního trhu a které si začínají uvědomovat, že koherentnost si od nich bude žádat, aby už nebyly součástí vnitřního trhu. Nebo alespoň ne zadarmo, předpokládám. Tím se ovšem, tedy Brexitem, se naše eh, skupina nezabývá. Pokud byste náhodou netušili, o kterém členském státu jsem doteď hovořil. A Norsko samozřejmě díky své vrozené romantické povaze studeného klimatu nejen platí účast na vnitřním trhu, ale zároveň se zavazuje e, přijímat veškerou legislativu, kterou e, Evropská unie produkuje, aby mohli e, působit na vnitřním trhu, přestože jinak nemají ve tvorbě této legislativy vůbec žádné slovo. Já si myslím, že ten proces šíření povědomí o tom, co máme a co nemáme, konkrétními simulacemi eh, reakcí těch, kdo možná to nepromysleli eh, dostatečně do hloubky to, eh, o co přijdou. To by nás mělo přimět k tomu, abychom tyto koncepty aplikovali i v oblasti rozpočtu. A závěrem mi dovolte eh, ještě poslední eh, poznámku O, bezpe- no, o, o bezpečnosti už nebudu hovořit, protože to už dostatečně zdůraznil předseda Schulz. Nicméně e, domníváme se, nebo jsme přesvědčeni, že ne všechny odpovědi na politické výzvy leží na straně výdajů. Strana příjmů je zanedbávaná jakožto potenciální součást řešení. Určitě existují způsoby, jak nastavit vlastní zdroje, které by byly navázány na nějaký cíl, prioritu nebo politiku místo toho, aby byly zkrátka způsobem financování rozpočtu a to byl jejich jediný účel. Tím způsobem by bylo financování Evropské unie srozumitelnější pro občany, přestože možná o nic příjemnější. My jsme uh, se zabývali možností takovýchto zdrojů navázaných na konkrétní politiky v několika oblastech. Finanční stabilita a boj proti daňovým únikům, potom je to životní prostředí a boj proti klimatické změně, Eh, uhlíková daň, eh, zisky z ETS, eh, potom část národních daní z pohonných hmot, které by mohly být definovány jakožto vlastní zdroj evropského rozpočtu, jak to před několika měsíci navrhl německý ministr financí a tak dále. Ten seznam ani zdaleka není úplný. Takovéto nové zdroje příjmů by nezměnily skutečnost, že fiskální pravomoci zůstanou výlučně na národní úrovni. Eh, nebyly by to žádné evropské daně, eh, jak se často chybně tvrdí. Stále by se vybíraly eh, na národní úrovni. Nicméně, tak, jak se to kdysi dělalo s DPH, mohli bychom rozhodnout o tom, nebo mohli bychom navrhnout, aby bylo, na, aby bylo rozhodnuto, že část těchto daní bude financovat evropský rozpočet a stane se vlastními zdroji, což by mohlo snížit národní příspěvky eh, vypočtené z hrubého národního důchodu. My jsme tedy nyní eh, velice napjatí a rádi si vyslechneme veškeré vaše příspěvky, zejména příspěvky poslanců národních parlamentů, které tu ještě jednou srdečně vítám. A musím říci, že když hovoříme o přidané hodnotě, eh, jsem naprosto přesvědčený, pane předsedo, že velkou přidanou hodnotou této konference je to, že profesor Andrej Sapin se uvolil, eh, že bude moderovat jednotlivé panely eh, Profesor Sapir eh, stál u zrodu tolika možných návrhů eh, o potenciální evropské integrace a zejména eh, velice dobře si pamatuji, že jednoho dne, bylo to v neděli odpoledne, André Sapir přišel do Evropské komise, které jsem byl tehdy členem a společně se skupinou kolegů nám nastínil, vlastně načrtnul, velice logickou strukturu evropského rozpočtu do budoucna. Takže nikdo jiný eh, než Andre Sapir není kompetentnější na základě svých zkušeností k tomu, aby nás provedl jednotlivými tématy eh, této konference. A já jsem mu velice vděčný, eh, že se toho ujal. Děkuji vám moc krát za pozornost.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 May I already, sorry, may I already invite... Dovolte mi prosím, abych eh, požádal panelisty eh, pro naše první kolo, aby přišli ku předu. Yeah.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 I may ask for your attention, please. Prosím vaši pozornost. Dovolte mi pár slov úvodem. Začnu nejdříve poděkováním. Chtěla bych poděkovat eh, třem sponzorujícím institucím, to znamená Evropskému parlamentu, Evropské komisi a Radě. A samozřejmě eh, také eh, předsedovi skupiny na vysoké úrovni. Děkuji za tu čest které se mi dostalo, to je moderovat eh, toto zasedání. Myslím si, že jak předseda Evropského parlamentu, tak předseda skupiny na vysoké úrovni eh, už řekli, jaká jsou očekávání pro eh, tyto dva půl dny diskuzí. Před námi všemi je velmi složitý problém, nicméně problém, který stojí za to řešit. Pan předseda nám nastínil současnou situaci v Evropě, řekl, jaké jsou výzvy a jakou roli hraje evropský rozpočet, ale jaká by mohla být jeho lepší role při eh, řešení některých z těchto výzev. Já jsem byl požádán o to, abych eh, tuto diskuzi moderoval. A moje role je tedy role moderátora, zprostředkovatele, jak řekl pan předseda. A já s ním plně souhlasím. Myslím si, že my bychom měli teď naslouchat. Měli bychom naslouchat panelistům a také mm, posluchačům, tedy eh, zejména eh, návštěvníkům z národních parlamentů a samozřejmě také eh, europoslancům. Jsou tedy také členové rozpočtového výboru. Dovolte mi, abych velmi stručně nastínil, jak bude probíhat naše setkání, jak budou probíhat diskuze během těch dvou půl dnů. Budeme mít tři panely. Budeme zde mít eh, také jako hosta eh, místo předsedkyně komisy, která bude mít eh, klíčový projev. A poté bude ještě závěrečný panel Eh, kde budou zastoupeny všechny tři instituce a také eh, předseda skupiny na vysoké úrovni, který potom na závěr diskuze schrne a učiní potom eh, závěry a zapracuje se to do té zprávy. A jak jsem řekl, budeme mít tři panely. V každém panelu máme čtyři řečníky. Ten postup bude vždy stejný. Dva řečníci jsou vždy z národních parlamentů a dva řečníci jsou členové skupiny na vysoké úrovni. Nejdříve budou hovořit eh, členové národních parlamentů a poté eh, členové skupiny na vysoké úrovni. Čas vyhrazený řečníkům je poměrně krátký. Bude to pět minut na jejich prezentace. Takže budeme mít tady takové upozornění, že čas už uplynul a po prezentaci proběhne diskuze, kdy se budou moci posluchači vyjádřit jak z národních parlamentů, tak z Evropského parlamentu budete moci pokládat otázky. Na svých stolcích máte řečnické karty, které můžete použít jak pro dnešní setkání, tak i pro eh, to další. Je zapotřebí ty karty vyplnit pokud se chcete vyjádřit. A samozřejmě prostor dáme každému. Naše představa je taková, že otázky a vyjádření budou krátké, do dvou minut. Možná, že budeme moci čas eh, trochu přizpůsobit, ale to bude záležet na tom, jak budeme postupovat. Měl bych zdůraznit, že e, tato konference se nahrává to znamená, cokoliv zde zazní, se nejenom nahrává, ale se to také živě vysílá. Takže na to prosím nezapomínejte. A nezapomínejte ani na to, že eh, v sále jsou také novináři. Máme časový harmonogram, už máme malinko spoždění, snažíme se ho trochu dohnat. Dnes máme na programu dva panely a chtěl bych připomenout, že mezi panely nebude přestávka. To znamená, proběhne nejdříve panel 1 a bude následovat okamžitě panel 2. Mezi čtvrtou a pátou hodinou je eh, podáváno občerstvení, a to eh, před sálem pro ty, kteří se přejí občerstvit. Dobře, tak už nebudu prodlužovat úvodní vyjádření a dovolte mi, abych eh, zahájil eh, panel číslo jedna. Nese název Role rozpočtu EU. Eh, předseda skupiny na vysoké úrovni, stejně jako předseda Evropského parlamentu, řekli, že přestože mandát skupiny je na to, aby se zaměřili zejména na stránku příjmu, tak myslím si, že všichni ale pochopili, že příjmy a výdaje jsou věci, které spolu souvisí a je třeba je zkoumat společně. Jestliže chceme zlepšit stránku příjmu, tak eh, za tímto účelem potom se musíme podívat také na stránku výdajů. A na druhou stranu nemůžeme diskutovat o výdajích, eh, aniž bychom se podívali na eh, příjmy. Jsou to propojené nádoby. Velmi moudré je podle mě to, že začneme eh, částí, která se týká role evropského rozpočtu a teprve poté bude eh, následovat ta další část konference, což je otázka příjmů. Máme tedy čtyři řečníky tohoto panelu, jako u těch dvou následujících. První dva řečníci jsou členové národních parlamentů, Začneme panem Mölderem, který je eh, z nizozemského parlamentu, je členem výboru pro evropské záležitosti a členem parlamentu od roku 2010. Druhým řečníkem bude potom Giorgio Tonini, který je předsedou rozpočtového výboru v italském senátu. Členem senátu je od roku 2001. Budou následovat další dva řečníci ze skupiny na vysoké úrovni. Nejdříve Daniel Dajanu, profesor ekonomie v Bukurešti a současně je také eh, bývalým ministrem financí v Rumunsku, jako mnozí zde. A v neposlední řadě také paní Ingrida Simonité, která je členkou skupiny na vysoké úrovni je zástupkyně eh, správní rady eh, Litevské banky a také ona je bývalou ministrní financí. To znamená, máme tady zde velmi vážené panelisty a už se těšíme na jejich prezentace. Pane Mildere, jste první na řadě. Máte pět minut. Děkuji. Děkuji za to, že jste tuto konferenci zorganizovali a za to, že jste měli příležitost se zúčastnit tohoto panelu. Já bych chtěl poděkovat organizacím a členům parlamentu za to, že jsou zde, jsou to klíčoví aktéři v diskuzi o evropském rozpočtu. Pokud jde o návrh rozpočtu, tak e, vždy musíme nejdříve určit, jaký je náš cíl, čeho chceme dosáhnout. A to vyžaduje e, vlastně nebo týká se to účinnosti EU, co má dělat a co nemá. A myslím si, že na místě je otázka, na kterou je, mm, jsou rozlišné odpovědi, ale možná, že se nám podaří se k něčemu dobrat. V době euroskepticismu podle mne Evropa musí přinést výsledky. Lidé musí vědět, že Evropa je schopna řešit velká přeshraniční témata která nejsou schopny vyřešit samotné členské státy. Například eh, jde, řešení otázky, jde o řešení otázky migrace. My jsme pouze na začátku, ale podíváme-li se do Afriky, na eh, populaci, která poroste, vidíte tam země trpící chudobou, eh, se špatnými vládami, tak vidíte, že tyto, tyto lidé budou chtít přijít do Evropy a to je věc, kterou musíme vyřešit. Pak tady máme otázku externích hranic. Nemůžeme mít volný pohyb v rámci EU, aniž bychom měli kontrolu nad vnějšími hranicemi, to znamená, je zapotřebí je kontrolovat. Dalším tématem je bezpečnost. Zažili jsme několik teroristických útoků a měli bychom eh, v této oblasti už i spolupracovat, což bude stát peníze. Teď se dostáváme tímto tedy k výdajům. Podíváme-li se na současné výdaje, tak eh, na místě je otázka, zda odpovídají eh, budoucím prioritám EU. Společná zemědělská politika, která představuje 40 rozpočtu EU, je vlastně to největší položkou, na kterou vynakládáme prostředky. A otázkou je, zda eh, to není příliš vysoká částka, zda ty prostředky jsou vynaloženy rozumně, jak můžeme v této oblasti stimulovat inovace a eh, konkurenceschopnosti. Eh, potom podpora, přímá podpora příjmu. Zemědělci potřebují vědět, jak získat co největší dotaci, ale na druhou stranu musí být schopni si vybudovat vlastní eh, příjem. Potom politika soudržnosti, to je také eh, velká položka v evropském rozpočtu. Já si myslím, že tyto prostředky by měly být určeny pouze těm nejchudším regionem, regionům. Potom bychom se měli zabývat také relativně menšími výdaji, kde bychom případně mohli uspořit peníze a tady by měly být příkladem evropské instituce, například Evropský parlament, mm, pokud je o vlastně řidiče. Mm, je to malá věc, ale e, ovlivňuje to vnímání lidí ohledně vynakládání peněz. A pak dvě věci, které bychom vlastně neměli e, zmiňovat. E, čistá rovnováha, čistá balance, net balance. je to věc, která se okamžitě objeví, jakmile se rozhoduje o finančních záležitostech. Takže jsem to zmínil. Nicméně, jaké jsou eh, příčiny tohoto jevu? Já si myslím, že jeden z důvodů je eh, nedostatečná účinnost, efektivita eh, na, vlast, na straně výdajů. Pokud to nebude v pořádku, tak lidé budou vnímat eh, rozpočet EU jako plítvání penězi. A to vede k euroskepticismu a k diskuzím o eh, té čisté, tom čistém saldu, čistém zůstatku. Jestliže máme letiště financovaná eh, z rozpočtu EU a nejsou využívány stovky miliard Ehm, eur vynaložím na letiště, které se nepoužívá. A pak eh, Evropský parlament. Vím, že eh, se o tom diskutuje hodně, ale vždy, když hovořím o Evropské unii, tak se mě někdo zeptá, proč jsou zasedání ve Štrasburku proč musí být dvě sídla nebo dvě místa setkávání. To je jednoduše mrhání penězi. A potom odpovědnost za výdeje. Už se stalo téměř tradicí, že Evropský účetní dvůr eh, nedává eh, pozitivní eh, prohlášení o schválení rozpočtu. Mně se nelíbí velké veřejné rozpočty na žádné úrovni, lokální ani mezinárodní, takže já jsem pro eh, snižování rozpočtu, což je podle mě možné. Menší rozpočty eh, přispějí mm, také k eh, té diskuzi čistých pláců ehm, a k tomu, co plyne do víceletého finančního rámce. nevím, zda žádoucí navyšovat eh, evropský rozpočet, kdy eh, mnohé země mají velký národní deficit. To by byl špatný příklad. A potom jasnější rozpočtový proces eh, s fixními body v čase pro přizpůsobení nebo opravy rozpočtu, tak to by také mohlo pomoci s vracením částek nebo špatným vyhodnocením. Také hovoříme o tom, že platíme za nové platby na nové výdaje, což je úkol parlamentu. Pokud máme omezené prostředky, tak je zapotřebí přijímat rozhodnutí. Musíme se vybrat, není možné eh, mít vše. Na straně příjmů eh, ten současný systém, jak už zde zaznělo, je velmi komplikovaný, eh, je, velmi, je to velmi odborná politická záležitost. Ehm, a je to nepředvídatelné i z hlediska národních příspěvků. A v Nizozemí to například eh, vedlo k eh, euroskepticismu, ať už to bylo na místě nebo ne. Zdanění. Moje strana se domnívá, že eh, toto je monopol svrchovanosti státu. A jeden systém zdanění by znamenal, že EU by se stala nezávislou na EU. Moje strana si to nepřeje. A pokud toto vás nepřesvědčuje, tak jiný argument. Já si myslím, že lidé v EU nepodpoří Eh, evropské daně. To by nepřidalo EU na popularitě. Mám-li schrnout svoje vyjádření, eh, chceme méně prostředků, ne protože bychom byli spořiví nebo skrblíci, ale protože chceme mít rozpočet eh, evropský, který bude fungovat pro občany. Děkuji panu Meldrovi. Myslím si, že to vyjádření bylo velmi jasné, říká pan profesor a nyní pan Tonini. Děkuji za slovo, pane eh, předsedo. Já si myslím, že hlavním problémem ve veřejných výdajech EU, eh, který teď zaznamenáváme v EU, je eh, rozdíl mezi tím rozměrem, rozsahem rozpočtu a mezi výsledky, ten nesoulad. EU, tak to není jenom rozpočet EU, ale spadají sem také rozpočty národních států. A máme tady velký dopad nebo velké výdaje HND, ehm, asi 45 to máme o několik desítek bodů více než v USA. Nicméně Unie už mnoho let a ještě dávno před velkou hospodářskou krizí v roce 2008 představuje jednu z oblastí eh, ve světě, která roste méně nebo výrazně méně, minimálně než eh, rostou Spojené státy americké. Nicméně EU už mnoho let jak už jsem řekl, má menší, pomalejší růst než USA. Ale nejenom kvůli tomu, že máme velké veřejné výdaje. I přes tyto vysoké veřejné výdaje, tak se zvyšují nerovnosti mezi členskými státy a také v rámci eh, většiny členských států. Kromě toho se eh, opět začala zvyšovat chudoba. Největší veřejné výdaje na světě se ukazují jako eh, neschopné eh, zajistit eh, bezpečnost, zajistit hlavní veřejný statek. Toto jsou naprosto základní údaje, které nám říkají, že to, jak je dnes oblast evropských veřejných výdajů zorganizována, neodpovídá plně kritérium, o kterých hovořil i kolega přede mnou které platí pro eh, jakou, jakýkoliv sociální kontrakt. Eh, má to dopad na většinu eh, evropských národů, kde se objevují velké rozdíly, velký, velká prodleva. A potom tady máme instituce, evropské i národní instituce. To vše ukazuje, že, nám, že něco nefunguje ve vztahu mezi zdaněním a mezi zastoupením v tom celém eh, vícevrstvém mm, evropském subjektu institucí. Je zapotřebí hluboce reformovat veřejné finance Evropy. Je zapotřebí zároveň zapojit jak úroveň Unie, tak úroveň členských států. To je podle mě velmi důležité. Je důležitá účast eh, právě zástupců národních parlamentů. Proto je tak důležité, že zde jste, protože všechno to jsou prostředky evropských občanů. E, naše e, parlamentní zkušenost nám ukazuje, jak je obtížné e, reformovat strukturu veřejných výdajů. O to více, že jsme se dostali téměř na, téměř na polovinu důchodu. Tím pádem um, nemůžeme to měnit tak, že jenom navyšujeme výdaje. Naopak ta uh, reforma musí být taková, že uh, nahrazujeme nové výdaje jinými výdaje, nebo staré výdaje novými výdaje. Za těchto okolností, které eh, multiplikují různé rezistence eh, ze strany všech eh, mm, aktérů, ať je to na sociální úrovni, na územní úrovni, a v případě EU to platí zejména pro národní zájmy. Parlamentní zkušenost nám ukazuje, že tento odpor je možné překonat, pokud předložíme vizi, nějaký střednědobý plán, který by umožnil všem zájmovým skupinám počítat s novým scénářem, přizpůsobit se mu už teď, najít určitou kompenzaci těm daným změnám a musí být jasné, jaký veřejný statek chceme ochránit. To znamená, neměli bychom promrhat rozhodnutí evropských institucí, eh, využít eh, tu skupinu na vysoké úrovni, které eh, předsedá pan Monty Jde o vypracování projektu střednědobého horizontu, kde by došlo k reformě nebo přeorganizaci eh, veřejného rozpočtu, rozpočtu EU. Samozřejmě zapotřebí se zaměřit také na vlastní zdroje podle článku 311. Eh, to je samozřejmě úzce propojeno s tou širokou otázkou struktury evropského rozpočtu a také jeho vztahu k národním rozpočtům členských států. Hlavním kritériem toho střednědobého projektu by podle mě mělo, mělo být odvážné uplatňování zásady subsidiarity. Dnes je to narušováno eh, strukturou eh, historických výdajů Máme tady eh, velké zásahy ze strany EU u oblastí, které by se mohly vrátit na státní úroveň. Na druhou stranu tady máme jasnou eh, nedostatečnost členských států u otázek, které jsou naopak celosvětového rozsahu a u kterých naopak to může řešit pouze Unie a ta to není schopna řešit, protože k tomu nemá zdroje ani pravomoci. Ve střednědobém horizontu eh, revize veřejných výdajů EU ve světle zásady eh, subsidiarity nemůže podle mne nepřinést eh, kvantitativní rovnováhu mezi státními výdaji a mezi těmi federálními výdaji evropskými. Podíváme-li se na USA, tam je to asi 50 k 50 a u nás to je 1% HND, oproti 45% eh, v USA, tak tady vidíte, že máme obrovský prostor, je tam obrovský potenciál. Eh, takový první pokus eh, dosažení nové rovnováha by podle, by podle mě mohla být fiskální pravomoc eurozóny, což je takový problém v problému. Kdy se řeší nadnárodní úroveň na politické ekonomické úrovni v souladu s měnovými politikami eh, Evropské centrální banky pro, eh, a dále také politikami pro růst a konkurenceschopnost. Je to vývoj, který je nezbytný a naléhavý, o to více, že zaznamenáváme eh, omezení federálními politiky, která má, má ty hranice dané fiskálním kompaktem a paktem pro růst a stabilitu je, jsou zapotřebí nezbytné investice, které znovu uh, oživí hospodářský růst a zaměstnanost. Děkuji vám. Děkuji vám za vaše stanovisko a dovolte, abychom nyní dali slovo Danielovi Dajánovi, eh, členovi skupiny na vysoké úrovni. Dáme a pánové, pane předsedo, dovolte, abych nejprve poděkoval všem Evropské komisi, Evropské radě, Evropskému parlamentu za to, že mám tuto příležitost pracovat ve skupině na vysoké úrovni a tak spolupracovat s naším předsedou, velmi moudrým člověkem, panem Marie Monty, a rovněž s paní komisařkou a dalšími kolegy. Ale dovolte, abych teď pokračoval v angličtině. Já bych začal od začátku, což je nespochybnitelné, to, co řeknu. Evropská unie, ať už je jakoliv eh, kritizována, je také svět, který přin, je, je společenství, které přinášelo dobro, eh, které vytvářelo hodnoty. A to musí uznat i ekonomové. A není překvapivé, že tolik zemí jsou členy Evropy a stále existují země, které se chtějí připojit k Evropské unii. Já si myslím, že si toho dostatečně neceníme že si dostatečně neceníme Evropské unie ani její minulosti, ani její budoucnosti. A zcela jistě teď kvůli Brexitu a teď doufám, že z bezpečnostních důvodů to bude probíhat velice mírně, jak pro Brity, tak pro celou Evropu. Je tady zcela jasně eh, dominantnost, rostoucí význam eurozóny. Nemůžeme hovořit o fungování evropského rozpočtu tím, že bychom zanedbávali eurozónu nebo si dostatečně neuvědomovali její význam, stejně tak jako fiskální příspěvek v eurozóně. Potřebujeme rozpočet Evropské unie. Velmi ho potřebujeme, tak jak na to poukázali již mý předřečníci, i pan předseda Schulz, pan předseda naší skupiny Monty. protože rozpočet by měl přinášet veřejné statky. Paní Angela Merklová a pan eh, prezident Hollande a mm, premiér Renzi v Itálii když spolková kancelářka naprosto jasně řekla, že Španělsko a Itálie by se nechtěli, neměli cítit osamělí při ochraně hranic protože ochrana hranic je velice jasným příkladem evropské hodnoty, evropského statku a měla by být vytvořena se všem respektem. Promiňte. Ne, já jsem se zmínil o setkání tam, eh, ke kterému došlo, ale samozřejmě k tomu patří i Řecko. A není to, nezvyklo to, ne, nevzniklo to náhodile. Když se podíváme na turecké občany, můžeme se odstnout tváří v tvář velkým potížím, zejména v Řecku. Chci říci, že veřejné statky v Evropské unii se staly daleko významnějšími, zřetelnějšími a evropské instituce musí dodávat naprosto jasné reakce. Paní komisařka, paní Georgieva vám řekne, jak obtížné bylo vybavit prostředky Fond pro Turecko. Je třeba říct si toho tolik a to je právě ta ironie. A my teď procházíme velice svízelnými časy, nejenom nejenom kvůli krizi, kvůli zprávě věcí veřejných, ale kvůli celé řadě věcí, ke kterým došlo. Máme tady velmi slabý hospodářský růst, máme tady demografické problémy. A to eh, ne, ne, vytváří problémy jenom u nás i v USA, ale my máme vlastní strukturu řízení. Musíme tedy nalézt rozpočet Evropské unie a já to říkám také proto, že jsem během těch dvou let práce ve skupině eh, jsem se neustále učil a musím říct, jak nizozemský, tak německý pohled je správný. Nemůžeme eh, prostě tady eh, brát prostředky třeba eh, z fondu a dávat je do jiných výdajů. Musíme reagovat na stávající situaci, ale teď já myslím, že už jsem vyčerpal pomalu svůj čas, tak řeknu závěrem. Eh, evropský rozpočet by měl v úzkém, být v úzkém propojení k národním rozpočtům. Mohou tady být synergie. Můžeme mít třeba lepší výdaje v evropském rozpočtu, které by mohly přispět k daleko lepším výsledkům. Já velice doufám, že nejlepší mozky v Evropské unii, členové Evropského parlamentu, poslanci národních parlamentů a občané všichni společně naleznou způsob, jak zachránit tu úžasnou vymoženost, což je Evropská unie a při zachování našeho způsobu života, abychom nepřišli o tuto soft sílu, eh, musíme řešit otázky migrace, otázky terorismu, eh, musíme lépe vybavit eh, bezpečnostní agentury jednotlivých států Eh, to znamená, tady je celá řada věcí, které musí být financovány. Ale toliko jsem otevřeně chtěl říci před vámi. Děkuji vám. Thank you. Děkuji vám. Děkuji za tento příspěvek a teď dávám slovo paní Šimonite. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat za příležitost eh, promluvit k tomuto publiku, protože se domnívám, že pokud chceme eh, něco udělat s evropským rozpočtem, pak je naprosto nezbytné zapojit do toho v co nejširší míře národní parlamenty, protože nakonec o tomto tématu se nebude debatovat v Bruselu nebo Štrasburku, ale v našich eh, členských státech. A eh, já musím říct, jako bývalá ministrině financí, že většina občanů příliš netuší, eh, jakým způsobem se vynakládají prostředky z jejich národních rozpočtů. V mé zemi byla, kolovala taková jedna anekdota. V podstatě většina lidí se domnívala, že většina rozpočtu jde na administrativní účely, tedy na platy úředníkům, eh, ministrům, různým inspektorům a ředitelům a také na obranu. Ale opak je pravdou, protože to jsou rozpočtové linie, které jsou úplně na spodku. A lidé mají ještě menší představu o tom, eh, jak funguje evropský rozpočet a jakým způsobem se tvoří. Do toho probíhá komplikovaná debata, která eh, by mohla být ještě více vyost, je občas ještě více vyobstřená, pokud někdo kvůli vnitropolitickým důvodům kritizuje evropský rozpočet, což je eh, poměrně snadný cíl a nikdo ho nezná. Já nespatřuji přílišné rozdíly mezi diskuzí o evropském rozpočtu a diskuzí o národním rozpočtu, protože je to stejný koncept. Je to plán. E, je to jakési finanční pozadí pro vaše ambice, pro vaše plány, pro to, co chcete, co chcete naplnit, čeho chcete dosáhnout. Nicméně, jakmile se dostaneme k úkolům, které chce naplnit Evropská unie, tak se dostaneme k historickému důrazu na eh, zemědělskou politiku, který se někomu možná líbí, ale jiným zase ne. Pak tu máme politiku soudržnosti, zase někdo to považuje za plítvání penězi. Já jsem ze země politiky soudržnosti, já bych něco takového nikdy nepodepsala, ale v obou případech eh, je tu mnoho věcí, které by se daly udělat, aby tyto výdaje byly efektivnější. a aby přinášely větší přidanou hodnotu. Pak jsou tu ale samozřejmě nové výzvy, nové skutečnosti, kterým čelíme. Digitalizace, e, energetická integrace, nejenom vnitřní trh, ale také energetická integrace, e, propojování infrastruktury, migrace, terorismus a spousta dalšího. A všechny tyto nové politiky, nové hrozby, nové okolnosti pokud eh, v těchto oblastech Evropská unie má mít nějaké slovo, musí mít finance. V národních rozpočtech eh, samozřejmě máte situaci, kdy máte ambici na naplnění nějaké politiky, ale nemáte dostatek zdrojů. To se také stává. Ale ještě horší je, když takováto situace nastane na evropské úrovni. Protože na evropské úrovni v mnoha oblastech eh, můžete implementovat politiku, kterou, pokud by země implementovaly sami, každá po svém, pak by nakonec eh, vynaložili více, než kdyby to dělali společně. Takže tady jde vlastně o úspory z rozsahu. Pokud jde o eh, roli evropského rozpočtu, tak tu lze vnímat z různých eh, perspektiv. Je to role rozpočtu pro Evropskou unii eh, jako takovou. Eh, tady vlastně rozpočet je finančním pozadím pro implementaci evropských politik. Nic víc. Tečka. Z pohledu členského státu to vypadá poněkud jinak. Některé země vidí evropský rozpočet jako zdroj veřejných statků A jiné země ho zase vnímají jako plitvání penězi. Tady se dostáváme k tomu problému čistých plátců a čistých příjemců a k dalším kliše, které obvykle používáme, když diskutujeme o evropském rozpočtu. Myslím si tedy, že je naléhavě zapotřebí nejen jak si reformovat myšlení, ale také zamýšlet se nad tím, jak tyto reformy eh, přiblížit občanům, kteří bohužel momentálně toho příliš mnoho nevědí o roli evropského rozpočtu, ale mají spoustu různých předsudků a jsou nedůvěřiví. A to zejména v zemích, které mají pocit, že platí mnohem více, než kolik dostávají. I když eh, nejrůznější metody výpočtu by mohly dokázat že eh, toto je příliš jednoduché a často zavádějící tvrzení. A eh, konečně, a tím se dostávám na závěr svého příspěvku, eh, existuje ještě paralelní problém. Slycháme, že eurozóna přemýšlí o fiskální kapacitě a koherentnost rolí mezi evropským rozpočtem pro celou Evropskou unii a potom nějakou fiskální kapacitou pro eurozónu, ať už to bude cokoliv. E, to jsou oblasti, které je potřeba e, hlídat, aby byly pokud možno sladěné a, e, a koherentní v zájmu evropské ekonomiky. Děkuji. Chtěl bych poděkovat všem čtyřem řečníkům nejen za obsah jejich příspěvků, ale také za to, že dodrželi čas, který byl předem stanoven. Tím jsme už pokryli eh, poměrně široké spektrum. Bylo velice zajímavé vyslechnout si čtyři různé pohledy. V některých bodech se shodovali, v jiných eh, spolu nesouhlasili, což je zcela legitimní. Eh, já k tomu dodám jednu věc, než dám slovo prvnímu tazateli. Podle mého názoru, možná to nebylo řečeno naplno, ale všichni víme, že evropský rozpočet je nepatrným zlomkem veškerých veřejných výdajů v Evropě. Jsou to zhruba 2 veškerých veřejných výdajů v Evropě. Tolik představuje evropský rozpočet. A pan předseda poměrně jasně naznačil e, ve svém úvodním projevu, že mandát e, pracovní skupiny nespočívá v tom rozhodnout, zda 1% eh, evropského HDP postačuje na příštích pět nebo deset let. To je diskuze, která se může nebo nemusí vyvíjet v průběhu času. Ale momentálně tato, toto, tento objem je daný v krátkodobém hledisku. Já předpokládám, že většina diskuzí o straně výdajů se bude točit okolo toho, eh, jak eh, tyto výdaje spravovat na evropské úrovni co nejlépe. Jaká je přidaná hodnota Evropské unie? A jaké jsou ty evropské veřejné statky, o nichž se domníváme, že v principu je mnohem eh, lepší je vytvářet na evropské úrovni. Statky, které mají tu nadnárodní povahu. O tom jste se zmínili všichni, eh, tak či onak. Všichni zmínili migraci a bezpečnost a všichni to vnímají jako příklad, velice, eh, velice názorný příklad toho, co by Evropa mohla dělat společně. To si myslím, že jde přímo k jádru věci a jsem si jistý, že to bude do značné míry figurovat i dále v diskuzi. Teď tedy dám slovo prvnímu tazateli, eh, to je pan Savary. Děkuji vám, pane předsedo. Já tady reprezentuji Národní shromáždění z Francie a můj kolega eh, rovněž já jsem se chtěl zeptat na, jak na technické otázky, chtěl jsem se zeptat, jakým způsobem budeme čelit všem těm výzvám, když je zapotřebí flexibility, jak se bude financovat Fond pro mládež, eh, program týkající se spolupráci s Tureckem při řešení eh, migrační otázky. Velké obavy, které máme, spočívají v tom, že Evropa se odslav v krizi ale hlavně v roce 2008, kdy začala hospodářská krize, tak ta uvrhla Evropskou unii do interinstitucionální krize. My tady máme komunitární rozpočet. Ale eh, jak to vypadá s tou tendencí mezi vládních, inter, mezi vládních pozicí a komunitárních? Eh, ve Francii si klademe otázku, jak to vypadá s rozpočtem eurozóny? Co pak, jestli pak se diskutuje také rozpočet eurozóny eventuální, čili jak uvažujete o tom, že tedy tady ta eurozóna bude nahlížet na evropský rozpočet, protože eh, je třeba, abychom si kladli strukturální otázky. Čili tato první otázka souvisí s tím, co jsem právě řekla. A druhá otázka. Už jsem řekl, že evropský rozpočet, i když metoda je legitimní a možná zajímavá, eh, není rozpočet schopen zareagovat na současné obtíže. Vezměte si společnou zemědělskou politiku. Dnes eh, tady máme eh, poměrně velké prostředky do zemědělské politiky, ale když v zemědělství všechno běží dobře, dotace jsou dobré, ale když zemědělství se dostane ve špatné situaci, mělo, měly by dotační možnosti být výjimečné, ale je třeba, aby tady se dospělo k radikální změně, protože se radikálně změnila situace zemědělství. Máme tady nástroj eh, pro to a ti, kteří se chtějí dostat k subvencím, eh, chtějí vyžádat, aby Evropská unie dodala navíc k národnímu rozpočtu dotaci. Eh, eh, a tady se jedná zhruba o 18 milionů eur, protože máme řadu farmářů, kterým se nedaří dobře tváří v tvář těmto problémům musíme změnit orientaci politiky, ale říká se nám ne, ne. To byly finanční perspektivy pro tento rok a regulace, které se toho týkají. E, promiň, asi mluvím moc dlouho, ale mm, já si myslím, že tyto otázky tak trochu diskreditují ten rozpočet. Děkuji vám mnohokrát, pane Savary, ze Národního zhromáždění z Francie. A dalším řečníkem je pan Baluaras z řeckého parlamentu. Dobrý den. Dis, konečně máme diskusy, kde se setkávají eh, zástupci národních eh, sněmové národních eh, Parlamentu a Evropského parlamentu hovořící o rozpočtu. Jistě nepřeženo, když řeknu, že toto je diskuse o budoucnosti Evropy jako takové. Domníváte se, že budoucnost Evropy by měla spočívat v rukou 28 účetních anebo v rukou účetních některých zemí. Hovořím tady o e, e, těch, kteří hovoří, e, kteří se domnívají, že to je taková hra, která se tu hraje. Ale pod, na konci tady stojí ti, kteří prohrávají protože se jedná bez nich a oni jsou většinou ti nejslabší. A to souvisí s hospodářskými i sociálními otázkami. Není to pouze pouhé účetnictví. Hovoříme tady o zásadách, o zásadách konvergence, o rovnosti, o e, férovém e, růstu, spravedlivém růstu ale dostáváme těmto zásadám. Podívejme se na škrty v rozpočtu do zdravotnictví, do vzdělávání, do zaměstnanosti, do výzkumu a do kultury, ke kterým došlo na radě. Jestliže budeme pokračovat takto, jakým způsobem chceme vyřešit eh, bídu, skutečně se snažíme pomoci odstraňovat bídu, jak pomůžeme těm zemím, které čelí vlnami zoufalých uprchlíků, co pak to můžeme zvládnout eh, bez nějakých nějakých účetních triků. Evropská Unie se stále ještě nachází v hospodářské krizi, na rozdíl od USA, kde hospodářská krize propukla ve stejné době jako Evropa. Ale jakým způsobem chceme tady podnítit hospodářský rozvoj země, zejména v těch zemích, které krizi utrpěly nejvíce a byly jí smeteny takřka. A můj poslední bod, dámy a pánové, je Eh, jak budeme používat nové finanční nástroje? Budeme na ně pohlížet z hlediska účetnictví anebo eh, z hlediska sociální dimenze? Není to jenom o účetních, je to také o strážcích smluv. Německo má přebytek 8% HDP, což eh, porušuje smlouvy. Co řekneme o tom? Já se obávám, že nás čeká ještě horší budoucnost a že dojde k více exitům. Děkuji vám mnohokrát za vaše poznámky. Dovolte, abych dal slovo poslankyni Evropského parlamentu paní Elizabeth Toma. Oui, bonjour, je voudrais... Euh, Dobrý den. Nejprve eh, bych ráda poděkovala panu předsedovi Montimu, eh, který eh, nás přivedl dohromady na členy národních parlamentů, Evropského parlamentu a členů skupinu na vysoké úrovni. Bohužel tady slyšíme hlas dvou mikrofonů, takže se nám špatně tlumočí politika soudržnosti byla tady spochybněna. Já bych ráda připomněla, že zatímco Evropa potřebuje ohromně investice do soudržnosti, protože když eh, budeme kumulovat investice, tak dospějeme k, řádce, eh, k řádové velikosti 800 milionů, což je ne, nepodstatná částka. Když se podíváme na evropské regiony, a to je kondicion sine qua non, abychom jim pomohli. To je, vždyť je to náš společný projekt. A teď nevím, e, to, co řeknu, jestli jsou ze francouzské e, přísloví e, týkající se toho, že kdo si neochočí svého psa, ten se bude chovat vztekle. Je třeba abychom čelili také nové prioritě, abychom měli e, nové reakce. A to jsou otázky investic, bezpečnosti, mládeže, energetických změn, klimatických změn a protože nemáme prostředky v našem rozpočtu, škrtáme staré priority, které ale zůstávají priority. Já se nechci vracet k zemědělské politiky, protože protože jak jsem francouzska, tak byste mě podezírali z toho, že chráním pouze naše zájmy. Máme tady, musíme provést nezbytné změny, ale podívejme se, že i potravinová bezpečnost má stejný význam jako nové výzvy. Samozřejmě, jenom když se to řekne, tak to nevyřeší naše problémy, čili já si dovolím rychle předložit tři otázky. Za prvé, transparentnost, o které se to hovořilo, to je centrální otázka, ale ale prvním odpovědnými za transparentnost jsou členské státy, protože eh, tady máme celou řadu mlžení i ze strany členských států a nemůžeme pokračovat eh, v tom, že bychom žádali další eh, prostředky z národních rozpočtů. Jsme tedy povinováni hledat vlastní zdroje. A třetí věc, o které jsem se chtěla zmínit, domnívám se, že všichni, jak tu jsme, si musíme znovu uvědomit velké vízy eh, v krizi, v níž se ocitáme ale velmi otevřeným způsobem a abychom neopouštěli náš společný projekt. To znamená rovnost mezi našimi regiony, mezi všemi našimi zeměmi. A s tím souvislí i financování. Děkuji vám. Další otázka či stanovisko přichází od paní Gigane. z lotyšského parlamentu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych se chtěla vyjádřit k politice soudržnosti. Jsem ráda, že někteří z panelistů zmínili politiku soudržnosti jakožto velmi eh, důležitý veřejný statek, který vytvořil evropský rozpočet pro ty, kteří jsou skeptičtí ohledně tohoto vytvořeného veřejného statku, tak těm bych chtěla říci, že eh, je dobré podívat se do zemí, které patří do oblasti soudržnosti, jak například Lotyšsko, a můžete vidět, že během 12 let členství v EU došlo skutečně k transformaci naší země eh, z bývalé postsovětské komunistické země do moderní eh, západní země s rozvinutou infrastrukturou a což je důležité také regionálně vyváženou zemi. Eh, politika soudržnosti natotiž umistila našim menším městům se rozvinout. Jsem přesvědčená, že jde tedy o velmi důležitý veřejný statek, který přinesl evropský rozpočet. Kromě toho bych chtěla navázat také na to, co říkal pan Schulz eh, k mm, přátelům soudržnosti. Myslím si, že všichni vědí, že politika soudržnosti eh, v určitý okamžik musí vyschnout v vozovkách. To je nám všem jasné, je také těžké eh, si říci, jak to uděláme, ale musíme tak učinit předvídatelným, udržitelným způsobem. To znamená stanovit časový harmonogram pro eh, snižování transferu do eh, investic do infrastrukturu v zemích, které z toho tolik těžily. Kromě toho bych chtěla souhlasit s panelisty, kteří řekli, že se zvyšuje zvyšují požadavky z Evropské rady v oblasti nových politik, kde by EU měla hrát stále aktivnější roli. Jsme, nebo potřebujeme, nebo paní Mogherini, která mm, vykonává velmi aktivní eh, aktivní zahraniční politiku, tak ta přináší nové požadavky, pak chceme lepší migrační politiku, chceme bojovat proti terorismu a dalším otázkám. Ale musíme si uvědomit, že rozpočet EU je velmi malý na to, abychom toto všechno mohli udělat, takže skutečně je třeba hovořit o vlastních zdrajích pro e, příjmy. Děkuji. Děkuji. Budu se trvat na časovém limitu dvou, limitu dvou minut jako pravidlu, protože e, se o slovo hlásí ještě poměrně e, velké množství a já chci dopřát také každému z panelistů nějaký čas na to, aby zareagovali. Dalším řečníkem je Paolo Guerrieri z italského senátu. Děkuji za slovo. Já si myslím, že všichni panelisté se zatím shodli na tom, že potřebujeme reformu evropského rozpočtu. Jeden z hlavních důvodů je eh, skladba, která je velmi statická. Eh, stále financujeme politiky, které byly eh, klíčové, ale nedochází k žádnému závažnému nebo vážnému vyhodnocení. Například pokud jde o mm, zásadu přidané hodnoty eh, pro Evropu a eh, subsidiarity. Takže myslím si, že to, že potřebujeme reformu, je zjevné. A o to více, že probíhá tolik krizí. Evropané potřebují důstojná pracovní místa, potřebujeme inovace, investice. A evropská reakce je eh, klíčová pro to, abychom mohli chránit naše hranice, tak abychom zajistili bezpečnost a ochranu našim občanům, kterou potřebují. Jak řekl pan předseda Monty, jde o evropské veřejné statky a evropský rozpočet může a měl by hrát klíčovou roli eh, při zvládání a efektivní zvládání této výzvy. To znamená, potřeba reformy je zjevná. Na druhou stranu eh, to je náročné kvůli citlivé rovnováze národních zájmů, které se v rozpočtu odrážejí. My bychom si měli být plně vědomi toho, že reforma rozpočtu jsou takové, je to taková, jsou takové pucle, které je třeba vyřešit. A naší hlavní obavou by měl být, abychom měli být, nebo naším zájmem, abychom měli vyrovnaný Eh, eh, umírněný rozpočet, který bude odrážet naše politické cíle strategie. Nicméně klíčovou otázkou potom je, jaké cíle nebo jaké funkce má tento rozpočet mít. A podle toho, jak si na tuto otázku odpovíme, tak to nám přinese odlišné odpovědi na ty zbývající části, to znamená na to, jak bude probíhat financování, jak financovat. To znamená, moje klíčová otázka pro panelisty je, nemyslíte si, že odlišné funkce se vyžadují naprosto odlišné typy eh, rozpočtových a finančních zdrojů EU. Jak také tady už zaznělo, příjmy a výdaje je třeba posuzovat vždy společně, a to v jakémkoliv typu eh, takovýchto diskuzí. Děkuji, říká pan Sapir. Eh, další řečník je z Evropského parlamentu, je to řečnice Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych začala tím, že řeknu, že naprosto sdílím to, co řekla naše kolegyně z Lotyšska je třeba podívat se, zajet si do zemí, kde se používaly fondy eh, soudržnosti a jak se tyto země rozvinuly. Eh, eh, některé země neměly přímo mm, užitek se těchto investic, ale byly to podniky na těch, těchto regionech operujících. Já si myslím, že celá řada zemí eh, měla velký užitek eh, právě z politiky soudržnosti. Obecně eh, je domnívám se nemožné, abychom pokračovali s budováním Evropské unie s evropským rozpočtem 1%. No, co zamýšlíme udělat v této Evropské unii s jedním procentem HND? Vždyť s tím málem, co máme, už děláme takřka zázraky. Nebudeme moci mít kvalitní potraviny, bezpečnost potravin, bojovat proti klimatickým změnám, pomáhat politikou soudržnosti těm nejznevýhodnějším oblastem. Potřebujeme investice do rozvoje, do inovací, bojovat proti nezaměstnanosti mládeže, podporovat spolupráci a rozvoj a kromě toho ještě přijímat uprchlíky a navíc ještě financovat společnou obranou politiku. No, Dokonce jsem tady slyšela z úst některých, že ti by ještě obhajovali sníženější rozpočet, no jak se to s tím má všechno udělat teda. Evropská Unie samozřejmě nemůže být dokonalá. Eh, nemůžeme se ale dovolit eh, chybovat v projektech. Nesmíme se mílit v tom, že bychom financovali nějaký projekt eh, protože naše státy a naše rozpočty jsou nedotknutelné, se říká, ale není možné, abychom žádali Evropskou unii o to, o co nemůžeme žádat naše jednotlivé státy. Next on, on the list is... Další na řadě je mm, člen švédského parlamentu, pan Westland. Děkuji vám, pane předsedo teď při těchto diskuzích je poměrně jasné, že především v Lisabonské smlouvě je stanoveno, že tyto úkoly máme na určité úrovni a proto je důležité, abychom je plnili. Je to ale také tak, že ve švédském parlamentu diskutujeme o tom, jak jaké jak zvládat výdaje, které rostou v oblastech, jako je migrace, eh, střežení hranic eh, a tak dále eh, je zapotřebí tím pádem ubírat někde jinde. Tato diskuze ale úplně chybí. Eh, já jsem byl na Evropské konferenci, eh, kde se diskutují tyto otázky už 14 let a dospívá se po každé ke stejné věci. Evropský parlament řekne, musíte říct svým vládám, aby eh, platili víc peněz. A kromě toho říkají, musíme mít více vlivu na evropský rozpočet. Jinak v podstatě chybí demokratická rovnováha v Evropě. Nicméně, vážení přátelé, i my e, jsme Evropané, i my e, reprezentujeme naše občany a musíme diskutovat o podobných otázkách. I my e, se musíme starat o to, abychom měli pokryté veškeré naše náklady z našeho rozpočtu. Takže právě taková ta debata se příliš nevede na Evropské unii. Tam se pouze řekne, my sestavíme rozpočet a vy, někdo jiný, to zaplaťme. A tohle mě poněkud štve a myslím si, že tato debata by měla proběhnout. Já bych bych ji přivítal, abychom prodiskutovali, eh, jak mají vypadat priority v jednotlivých oblastech a jak v budoucnosti má vypadat rozpočet Evropské unie. Abychom diskutovali o tom, co je vhodné a co ne. Je jasné při všech závazcích, které máme, že je také musíme zaplatit. Eh, nicméně, jakožto eh, země, která je čistým plátcem, je to pro naše občany velice závažná otázka. Děkuji vám. Další na řadě je pan Brilante Díaz z portugalského parlamentu. Good afternoon. I will switch for Portuguese. Dobré odpoledne, budu mluvit portugalsky. Děkuji vám. Role eh, evropského eh, rozpočtu musí být vnímána eh, z hlediska jeho cílů. Eh, evropští občané eh, mají určité očekávání. Očekávají, že Evropská unie eh, bude schopná v rámci svých hranic, v rámci své, svého území zajišťovat bezpečnost. A pakliže evropský rozpočet to nezvládne, nebo má slabiny na základě politických rozhodnutí, nebo protože jeho rozpočet nestačí, pokud zkrátka evropský rozpočet tyto problémy neřeší, potom image Evropské unie u občanů eh, tím utrpí. Říkají si, že Evropská unie eh, nenaplňuje svou funkci a my musíme zcela jasně jednat. Velikost evropského rozpočtu zcela jasně nepostačuje pro velikost výzev, které jsme společně identifikovali. Například máme Schengen, máme migrační politiku, eh, máme mezinárodní spolupráci, která je pro nás všechny společně důležitá důležitá. E, pak tu máme také e, konvergenci a politiku soudržnosti, která je pro nás všechny důležitá. A proto e, bych chtěl zcela jasně říci, že ta diskuze o vlastních zdrojích nemůže být už dále odkládána. My musíme dosahovat pokroku. Pokud nedosáhneme pokroku, pak bude sílit nacionalismus, E, budou sílit demagogové a e, evropská konvergence, evropská mírová politika bude muset být opuštěna, protože my tady nejsme schopni těm požadavkům dostat a naplnit je. Děkuji. Nyní pan Donano z Evropského parlamentu. Děkuji. Já jsem velice šťastný, že eh, evropské státy o tom konečně mohou diskutovat. Víte, že Evropský parlament eh, je je takřka paralizován, a protože tady máme výdaje, eh, které mm, eh, ne, nemůže, nemohou být dodrženy tak, jak by si je parlament představoval, protože nemáme nad nimi takovou kontrolu. Uvědome si, že se sotva jedním procentem hrubého národního důchodu tady čelíme výzvám společné zemědělské politiky, soudržnosti, politiky sousedství, už to tady zaznělo, a veřejné finance, veřejné investice, promiňte, které Evropa potřebuje, aby Evropská unie mohla pokročit, ale aby mohla pokročit, potřebuje na to také prostředky. Co můžeme udělat? abychom rychle dostáhli rozpočtu s vyššími vlastními prostředky a abychom mohli jako Evropský parlament získat znovu důvěru evropského lidu. The next, uh, speaker. Dalším řečníkem je eh, pan Miskita z portugalského parlamentu. Boa tarde a todos. Krásný dobrý den všem. Nesmíme zapomenout na jednu věc. Současný víceletý finanční rámec 2014 eh, až 2020 už byl snížen oproti rámcům v minulosti. Škrtalo se zejména v oblasti politiky soudržnosti, ale více peněz se dávalo na bezpečnostní politiku taky e, došlo k tomu, že nebyly dány dostatečné prostředky pro politiku soudržnosti. Zde dochází ke stále větším škrtům a tím pádem může docházet k integraci pouze z kapitalistického hlediska. Soudržnost už tu nehraje roli a tudíž Evropská unie nevytváří prostředky pro zaměstnance, nejbrž se stává společenstvím, kde silní vládnou slabým. A ty země, které nejvíce trpěly krizí, ty trpí nejvíce. Potřebujeme přímé příspěvky na základě HND, to musí být transparentní a musí tady také platit zásada solidarity a soudržnosti. To je třeba zohledňovat při stanovování rozpočtu aby uvnitř Evropské unie došlo ke spravedlivějšímu rozdělování prostředků. Finanční prostředky a skutečnost, že se stále více pracuje s financemi, které se usídlují mimo evropský rozpočet, no to nemůže pokračovat. Z toho získávají výhodu jedně nejbohatší země a ty nejslabší země jsou stále více oslabováni. Potřebujeme Evropu, ale Evropa nemůže být pevností, to by nebylo dobré pro Evropskou unii. Mr. Manka from the uh, European Parliament. Pan Manka z Evropského parlamentu ze Slovenska. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že nejprve bychom se měli vyjasnit to, že jestliže občané budou mít pocit, že evropský rozpočet je nesmyslný, tak určitě nebudou souhlasit s tím, aby tam šly vůbec nějaké finanční prostředky. Něco takového to už dnes zaznělo. A opravdu, když se podíváme na to, že 94% prostředků z evropského rozpočtu se vrací do členských zemí na rozvojovou pomoc, tak je to obrovské číslo. A pouze malá část, 6%, jde na evropské eh, Evropský soudní dvůr, účetní dvůr, radu, komisi a tak dále. To je zanedbatelné. A pokud je řeč o dvou sídlech Evropského parlamentu, tak existují určité přístupové smlouvy, bez kterých by nevznikla Evropská unie. A to změní pouze hlavy států. Takže jediná cesta je uh, ovlivňovat hlavy států, aby se dohodli a aby přinesli nějakou nabídku, aby to bylo jednomyslné. Jiná cesta není a Evropský parlament na to má také svůj názor. Když si vezmeme to, že evropský rozpočet je investiční, tak se podívejme, jaký, jaké má efekty. Například my jsme vytvořili Evropský fond pro strategické investice a dáme do něj 16 miliard euro jako rozpočet, který má přitáhnout dalších 240 miliard eur ve formě dlouhodobých investic od soukromých a dalších investorů. Plus 75 miliard euro pro malé a střední podniky, které potřebují peníze, protože pouze 4% malých a středních podniků má dost peněz na to, aby mohly fungovat. Tak to je vysoká efektivita. Když se podíváme na kvalitu rozpočtu Evropské unie a na to, že chybovost rozpočtu je menší než 4 a řadí se mezi osm nejméně chybových projektů na celé naší planetě, tak nemůžeme říkat, že to jsou špatné věci, i když samozřejmě je co zlepšovat. Takže důležité je, že máme společnou strategii, Evropský parlament, Rada a Komise. A tato strategie říká, jak co nejrychleji a nejdříve nastartovat zaměstnanost a růst do roku 2020. Jenže máme strategii a na ní nemáme dost peněz kvůli tomu, že státy někdy politicky neplní svoje závazky. Takhle to nemůže dále fungovat a musíme přejít na efektivní systém, který přinese jiné zdroje do evropského rozpočtu. Takové, které samozřejmě daňově nezatíží ostatní členské země. poslední otázka nebo vyjádření. Pan Rodies z portugalského národního parlamentu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Tak eh, je to doba plná výzev eh, a to vyžaduje energetickou, energetickou reakci nejenom ze strany Unie, ale ze strany všech členských států. Já bych chtěl upozornit na jednu věc. Ehm, jde o přední pozici politik. Potřebujeme více koordinace sektorových politik. A mám na mysli celou řadu politik, jako je bezpečnostní oblast, migrace. Když diskutujeme o rozpočtu, tak si myslím, že nemusíme nezbytně hovořit o větším rozpočtu. Jestliže chceme mít silnější rozpočet, tak potřebujeme lepší koordinaci a EU musí přinést v politikách výsledky. V politikách, které už jsou zřízeny, které, na kterých už se dohodly a tyto se musí konkretizovat. Jde mi o důležité reformy, jako je například plná implementace bankovní unie, plná implementace energetické unie. To znamená, jde hlavně o konkretizaci, o plnění e, toho, na čem už se většina politik shodla. A panuje široký konsenzus, že EU přineslo obrovské benefity různým regionům, e, nejenom regionu v Evropě, ale také celému světu. A je zapotřebí tomuto projektu pomoci v této e, náročné době, aby mohl prospívat. Děkuji, říká pan Sapi. Nyní předáme slovo zpět panelistům. Máme pouhých 10 minut eh, pro toto první kolo. A já poprosím všechny čtyři řečníky, aby se každý z nich stručně eh, na závěr vyjádřil, takže pár minut každý z vás. Půjdeme teď opačným směrem oproti úvodním projevům. Děkuji za slovo. To bylo velmi zajímavé, inspirující. Možná, že tam bylo spíše eh, více vyjádření než otázek, ale určitě mm, je to materiál na zamišlení se pro skupinu na vysoké úrovni. Já si myslím, že v tom současném rámci je zde spousta věcí, které jsou dobré, eh, jak jsou jednotlivé politiky implementovány, ale v mnoha případech máme co zlepšovat. Eh, Například eh, proto platí pro naši milovanou politiku soudržnosti. Nemůžeme už hovořit o letištích někde eh, uprostřed ničeho. Pravidla už se podstatně změnila, to už neplatí, ale určitě stále je co zlepšovat. Takže eh, můžeme naše prostředky používat efektivněji. Ale nemůžeme zavírat oči před realitou, že jsou zde nové problémy, nové výzvy které často lze zešit pouze společně, nikoli samostatně. A evropský rozpočet samozřejmě nemůže být něco, co by mělo povídat tomu, že některé země chtějí zdaňovat své občany méně, než jiné a toto by neměl mm, vlastně tuto, tyto rozdíly by neměl řešit eh, evropský rozpočet, který by řešil to, že některé členské státy nebo vlády nechtějí provádět reformy. Ale je mnoho dovedností, které eh, můžeme získat bez ohledu na to, jak se eh, členské státy chovají, jak velký, velká je míra jejich blahobytu. Jedna věc, která je mimořádně důležitá, kterou zmínil jeden z řečníků, je, že jsou zapotřebí reformy tak, aby situace nenahrávala populistům. Způsob, jakým reformu navrhneme, tak to je také velmi důležité, protože u každé reformy hrozí, že nahrajeme populistům. Když se e, změní logika vlastních zdrojů, například přímé zdraní evropských občanů, to je věc, o které se nediskutuje snadno. Může to být předmětem mnohých eh, spekulací, manipulací a různých dalších nepříjemností. Takže bychom si měli vše dobře promyslet. Jak eh, tento signál evropským občanům předat? tak, aby eh, si reformu vzali za svou a pochopili, že je prospěšná. Děkuji, pan Dajanu. Dovolte mi, abych řekl, že um, evropský rozpočet nemůže být uh, taková deus machina, která vše vyřeší. To mi je naprosto jasné. Pokud to nebude provázeno eh, inteligentními národními politikami, tak nemáme šanci. Evropský rozpočet nemůže obnovit ekonomický růst. Eh, nemůže řešit eh, rozdíly v příjmech, takže tady eh, si nelžeme sami sobě. Ale evropský rozpočet je užitečný. A druhá věc, což je podle mě ironie našeho věku, a sice naší doby, v době, kdy se objevuje tolik nových problémů a nároků na evropský rozpočet a potřebujeme evropský rozpočet, tak v této době není ochota ze strany národních vlád poskytnout financování. Je to ironie, která je ale realitou a je to takový rozpor, který je třeba bylo vyřešit nějakým způsobem. Fondy soudržnosti. Já si myslím také, že jde o veřejný statek. Eh, mnohé země se připojily k EU a poté eh, je třeba říci, že opravdu ta eh, pestrost je úplně dechberoucí. V některých ty rozdíly jsou dechberoucí zemí a to musíme akceptovat, to si musíme uvědomit. Potom nové priority. Já si myslím, že návrh ministra Šojbla dává e, smysl. Někdy evropský rozpočet prostě nestačí a to je třeba akceptovat. Existují mimořádné způsoby financování a to podle mě bychom měli akceptovat. Zamysleme se například nad nad mezinárodní politikou pomoci pro Afriku. Tady nejdou desítky milionů eur, to je nekonečná částka, mohou to být miliardy. A my lžeme sami sobě. Ta současná kalamita uprchlíků, tak to je jenom taková malá epizodka, pokud nebudeme e, řešit to, co se děje. A pokud bychom řekli, že to máme provázat evropský rozpočet tedy s národními rozpočty. V neposlední řadě, a to je můj osobní názor, nesouvisí to vlastně s rozpočtem EU, ale myslím si, že Řecko potřebuje restrukturalizaci. Dobře. Pan Tonini. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Tak teď nejde o nulovou hru, eh, ale tady nám hrozí v Evropě, že budeme mít negativní výsledek, že výsledek nebude nulový, protože se řeší některé velké evropské otázky, které mm, jsou eh, významné vlastně pro těch 500 milionů občanů v Evropě a nikdo není schopen je řešit. Národní státy eh, jsou příliš malé na to, aby byly schopny to vyřešit a Evropa to není schopna řešit, protože tomu nemá zdroje a pravomoci. Takže je zapotřebí provést obrovskou restrukturalizaci systému veřejných eh, výdajů v Evropě a ta práce je vlastně hlavně na poli komunikace. Musíte to skomunikovat členským, stát, členským státům. A to je práce, která se vyžaduje roky. A já si myslím, že čím více se připojíme nebo čím více zapojíme národní parlamenty do této práce, tak jak to děláme dnes, tak tím větší je naše šance na úspěch. Děkuji. Na závěr pan eh, Mulder. Eh, děkuji. Já jsem velmi rád, eh, že jsme tady mohli vyslechnout různé názory členů parlamentu. Souhlasíme, že se shodneme na prioritách, migrace, kontrola hranic, klima, ale pak musíme odvádět naše každodenní eh, práce, úkoly. Není to snadné. Máme své úkoly, které nejsou snadné a nemůžeme stále říkat, eh, že chceme více a více, a více. Budu upřímný, eh, v parlamentu, v našem parlamentu čelíme eh, několika skupinám, které si přejí, aby EU skolabovala. Chtějí poškodit Evropskou unii. Já se snažím proti tomu bojovat. Když jsem zde, tak se někdy potkávám s lidmi, kteří se domnívají, že každý problém eh, je problém, pro které je řešení EU, a to podle mne ještě podporuje euroskepticismus doufám, že eh, to bude za to v potaz. Děkuji. Já myslím, že naše diskuze byla velmi bohatá. Nemyslím si, že bychom zapomněli na eh, nějaký důležitý prvek. V některých věcech se shodneme, na jiných ne, což je podle mě naprosto v pořádku. Myslím si, že to bylo velmi užitečné, eh, když jsme navrhovali podobu této konference, že jsme se rozhodli, že budeme mít zástupce jak národních parlamentů, tak eh, členů skupiny na vysoké úrovni, tak eh, Evropského parlamentu. To nejenom, že naši diskuzi obohacuje, ale zaslích, zaznívají díky tomu různé hlasy. Máme zde různá hlavní města, zaznívají hlasy hlavních měst, což tedy jsme mohli očekávat. Vidíte také, proč eh, jsme do vedení skupiny na vysoké úrovni vybrali Mario Montiho. Jde o velmi obtížný úkol, který je velmi důležitý a myslím si, že už eh, jsme si to otestovali. Určitě tento problém má svá řešení a my se všichni těšíme na zprávu eh, skupiny na vysoké úrovni. Není to problém, který je snadné vyřešit, ale od nikoho zde jsem neslyšel, že by to nebylo důležité. Evropa má malý rozpočet, potřebuje rozpočet. Můžeme diskutovat o tom, jak ho vynaložit, jak dobře jsou politiky implementovány. Ale neslyšela jsem, že by kdokoliv řekl, zejména v této době, nebo kdokoliv by spochybnil význam eh, evropského rozpočtu, který bude přinášet to, co evropští občané očekávají, to znamená skutečný rozpočet pro Evropu, který bude přinášet evropskou přidanou hodnotu. Dovolte no mi, bych poděkoval všem čtyřem řečníkům za vynikající úvod. Děkuji také všem, kteří se vyjádřili ze sálu. A e, rovnou poprosím e, další skupinu panelistů, aby přišla dopředu. Ještě jednou připomínám, že e, mezi těmi dvěmi koly nemáme žádnou přestávku a rovnou přejdeme k části 2. If I can ask the, the panelists. Poprosím ještě jednou panelisty, aby přišli dopředu. Thanks. We are okay. verhoogd May, may I ask you to take... Zaujměte prosím opět svá místa, abychom mohli zahájit druhé kolo, druhý panel. Druhý panel je věnován novým zdrojům příjmů pro EU s otazníkem co funguje a co je potřeba změnit. To znamená, teď se dostáváme vlastně k jádru věci, eh, pokud je o mandát skupiny na vysoké úrovni. Opět máme v panelu čtyři řečníky, dva jsou členy národních parlamentů a pak tady máme dva členy skupiny na vysoké úrovni. Prvním řečníkem bude pan Andersen, což je eh, člen finančního výboru ve švédském parlamentu parlamentu je od roku 2010, pokud se nemýlím. Druhým řečníkem je pan Joachim Pos, eh, člen eh, výboru pro evropské záležitosti v německém spolkovém sněmu od roku 1998 je členem eh, německého parlamentu a pak tady máme dva členy skupiny na vysoké úrovni. Nejdříve bude hovořit pan Kalfin, má velmi bohaté zkušenosti, byl členem Národního parlamentu, potom také Evropského parlamentu, byl také ministrem a byl také zástupcem premiéra. A v neposlední řadě tady máme Guy Verhofstadta, člena skupiny na vysoké úrovni, byl opět eh, členem jak Národního, tak Evropského parlamentu a byl také premiérem Belgie. Nejdříve dám slovo panu Andersonovi, máte pět minut. Very happy to be given this. Děkuji vám, pane předsedo, jsem velice rád za tuto příležitost k vám promluvit. Budu hovořit švédsky. Chtěl bych také začít tím, že bych chtěl poděkovat eh, autorům této zprávy, eh, kterou jsme dostali společně s pozvánkou. Bylo velice zajímavé si přečíst něco o té neuvěřitelné složitosti evropského rozpočtu a o výzvách, eh, před kterými stojíme. Potom, když jsme tu pozvánku dostali, tak od té doby se několik věcí stalo a ne, že by se ta složitost zrovna snížila. Naopak výzev spíše přibylo a složitost se zvýšila. A já bych chtěl opravdu poukázat na to, že jsme stejně zklamaní a e, tak jako jsme zklamaní výsledkem britského referenda, tak právě tak bychom měli být znepokojení tím, že k němu vůbec došlo. Jde tady o e, legitimitu, e, kterou o, o legitimitu e, z pohledu evropských občanů. To je zásadní otázka. E, já jsem ze Švédska, e, takže možná mohu sám sebe chápat jako oponent této práce. Ono je to totiž tak, že my Švédi jsme často vnímaní jako někdo, kdo dělá obstrukce a někdy jak, a jak si působí proti obecným snahám a jsme všeobecně pesimističtí. Já bych ale chtěl tvrdit opak. Eh, obecně eh, existuje i nadále značná podpora pro Evropskou unii a práci Evropské unie u švédských občanů. Eh, my jsme velcí příznivci čtyř svobod, které jsou základem evropského projektu. A Švédsko bylo možná jednou z těch zemí, které historicky i, současnost, i v současnosti se, co nejví, se nejvíce těží otevřenosti a možná je to také tak, že negativa a problémy e, někdy se nám vymykají z ruky. Někdy je potřeba si připomenout, že velký e, úspěch, kterým e, Evropská unie rozhodně byla, se týká především tvorby míru a zachování míru. Připomeňme si ale, že to, co probíhalo v posledních letech, bylo také vlastně úspěšné. E, tím mám na mysli zvládání finanční a dluhové krize. E, výzev e, nicméně neubývá a je možné, že stojíme před politickou krizí především na evropské úrovni. Ve Švédsku věříme v Evropskou unii a uvědomujeme si potenciál, který je v ní ukrytý a potenciál, který ukrývá tento kontinent. Nicméně přesto je potřeba konstatovat, že ze Švédska německého pohledu jsme stále skeptičtí k návrhům, eh, které jsou obsaženy v této zprávě. Švédské stanovisko zatím se nezměnilo a já si nemyslím, že se tak stane v dohledné době. Je to obecné stanovisko, které je vám všem známé a eh, v podstatě ho sdílejí všechny politické strany ve Švédsku. E, jinými slovy, nejsme ochotní e, e, odevzdat svou národní daňovou kompetenci. Já nechci kvůli časovému omezení zabíhat do detailu toho návrhu, ale chci pouze konstatovat, že i autoři disk- zprávy diskutovali o této problematice kterou by tento návrh přinášel. Já bych chtěl eh, vyjádřit potom ještě jednu další perspektivu. Eh, chtěl bych říci, že jsem jasně přesvědčen o tom, že úplně nejlepší způsob, jak navýšit evropský rozpočet, eh, je dohlédnout na to, aby nastal rychle růst. Tím by vlastně se navýšil i evropský rozpočet pomocí růstu máme veškerou příležitost k tomu, abychom vynaložili eh, energii na to, jak, na, na uvahy o tom, jak rozproudit investice a růst. Já si eh, zkrátka jako tržní ekonom nemyslím, že nejprve odebírat eh, zdroje, abychom je potom eh, přerozdělovali, tak nemyslím si, že tímto způsobem může nastat růst. Já spíše věřím v síly, eh, které jsou přítomny u evropských obyvatel. Musí být tedy posílen a rozvíjen vnitřní trh různé obchodní překážky, to je to, co musíme identifikovat a co eh, musíme eh, odstranit. Kromě toho je třeba vytvořit dynamičtější ekonomiku na základě toho principu, že jsme eh, ochotní jaksi šířit blahobyt, aby všichni požívali ovoce růstu. Je možno všechny pozvednout z ekonomické perspektivy? Pokud ano, pak to prospěje i celé Evropské unii a tedy i evropskému rozpočtu. Eh, já eh, tady nechci tvořit jakýsi protiprout, já jsem chtěl pouze svým názorem přispět eh, v konstruktivním duchu, aby tu zazněla také jiná perspektiva. Evropa má obrovský potenciál a já jsem pevně přesvědčen o tom, že dynamika v naší ekonomice je čím dál silnější, čím více eh, zajišťujeme a bráníme svobodu eh, občanů. Eh, podle mého názoru odebrat daňovou kompetenci dále od občanů, to není příliš konstruktivní řešení. A podle mého názoru to přispívá k sílícímu eh, euroskepticismu a k podkopávání legitimity evropského projektu. A právě eh, euroskepse a zhoršená legitimita eh, Evropské unie, to je podle mého názoru ta nejvážnější hrozba. To je samozřejmě také důležitá otázka, která se týká naší práce a proto je důležité na ní upozornit. Eh, jak už jsem říkal, eh, nemám čas na to, abych zabíhal hlouběji eh, do těchto úvah a do detailů toho návrhu, ale spojím se s konstatováním, že se shodujeme na tom, že jde o nesmírně složité, složitou problematiku. Děkuji vám za slovo. Thank you. Děkuji vám. A dalším řečníkem je pan Pos. Milé kolegyně, milí kolegové, Skutečnost, že Evropská unie se nachází v defenzivě, již bylo naprosto zjevné na právě předneseném příspěvku a v několika dalších příspěvcích, které zde již zazněly, a to ukazuje na velikost našich úkolů. Ale na druhé straně se jasně projevuje celá řada úloh, které nemůžeme řešit na národní úrovni, roste. E, to bylo zcela zjevné e, například na, e, v otázce migrace. Zároveň trpí definice Evropské unie, trpí Evropská eh, unie hospodářskou krizi eh, vnitropolitickými problémy, ale také tím, že celá řada členských států se brání solidárnímu řešení otázky uprchlíků a také při eh, a blokuje na radě rozhodování daňové otázky. Vím, že jsme tady v Beneluxu, že? A proto se mi zdá býti důsledným žádat, aby Evropská unie doplnila svůj rozpočet o dodatečné zdroje vlastních prostředků. A to by nemělo být závislé na národním rozpočtu, ale mělo by to přispět k financování věcí, které vytvářejí přidanou hodnotu. Je těžko představitelné, líbe kolegyně, kolegové, v současném politickém klimatu, zejména na základě rostoucích populistických a nacionalistických hnutí, a to platí i pro mou domovinu Německo, eh, diferencovanou na diskus, vést diferencovanou diskuzi o evropských výdajích. Eh, proto bych se přimlouval za to, abychom se omezili na takové věci, které můžeme prosadit bez změny smluv konkrétní změny by se šly, by šly dosáhnout ve třech oblastech s Brexitem a možným výstupem propadá také britský rabat a rabaty na tomto rabatu. To zvyšuje transparentnost a férovost ve financování EU a proto také odstranění v případě, že by Velká Británie zůstala, protože to ještě není jasné, by mělo dojít k odstranění toho rabatu. Za druhé, bylo tady usnesení mít lhůtově omezené rabaty pro určité země Eh, eh, týkající se DPH pro Nizozemí, Švédsko, Dánsko a Rakousko. V souvislosti se zvyšujícími se výdaji a zvýšenými požadavky na transparentnost bychom se měli v budoucnosti takových rabatů zříci. A za třetí, eh, měli bychom budovat na úrovni, měli bychom přejít z 20 na 10 jako to bylo v roce 2000 a to by posílilo poměr prostředků vydávaných z hrubého národního důchodu. Podle mého názoru bychom měli dosáhnout silnějšího koncensu co do budoucnosti Evropské unie, i když budeme hovořit o daňové politice. E, pakliže bychom měli se domluvit, což já bych přivítal na daňovém řešení, podle mého názoru by se měla upřednostňovat e, daň z podnikání. A kromě toho by taková daň byla také odpovědí na stále rostoucí skepsy a bylo by také dobré přizpůsobit daňové záležitosti eh, měnící se době. Není možné odmítat daňové záležitosti tak, jak to tady bylo teď řečeno, aniž bychom zavírali a zavíráme přitom oči před tím, jaké všechny úlohy musíme dodatečně zvládat. A tato korporátní daň a příjmy z ní by umožnili financování dalších politik vyjednávání týkající se návrhu komise ke k vyměřovacímu základu daně podnikání z právnických osob by se měla dále proskoumávat. Stejně tak jako eventuální zavedení daně na pohonné hmoty vozidel. Moje strana SPD se již celá léta angažuje za zavedení takové daně na, a jenom na základě deseti zemí by neměla platit jako obecný příjem, tak tady se musíme podívat, kolik brz tady sedí i tady v sále, eh, které nechtějí, se přiz, nechtějí přiznat, že není možné financovat všechno, co potřebujeme s takovýmto rozpočtem. Podle mého názoru je to skandál, kolegyně a kolegové a že konečně Evropská unie potřebuje nové zdroje příjmu. Na to lze odpovědět zcela jasně ano. Příčiny jsou jasné, ve vědě se to také diskutuje. Ale jedná se o politickou vůli. Pakliže to dnešní setkání by mělo přispět k tomu, že politická vůle i ve členských státech, které v mnoha ohledech tady brzdí společnou politiku, pak bych to velice přivítal. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám eh, za eh, zareagování na některé otázky. Samozřejmě se dostáváme hlouběji eh, k jádru diskuse, ale to potřebujeme. Ale právě jsme se také dověděli, že potřebujeme vlastní zdroje, ale potřebujeme asi tak trochu diskuze o tom, protože z části to jsou také velice technické diskuse, kde bychom hledat vlastní zdroje a může to vést k určitému matení pojmů. A dovolte mi, abych teď dal č- slovo dvěma členům skupiny na vysoké úrovni. Nejprve po mé levici. Pan Kalfin, prosím. Ehm, Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, já bych eh, chtěl začít tím, co teď před chvílí zaznělo. Musíme rozlišovat eh, mezi skutečnými vlastními zdroji a eh, těmi, které jaksi nejsou těmi pravými, skutečnými. Faktem je, že když byla vytvořena Evropská unie, měla být financována svými vlastními příjmy, tedy cly a příjmy, které vznikají ze samotného vytvoření vnitřního trhu. Na konci 80. a začátku 90. let byl zaveden nový zdroj a to je příspěvek z národního rozpočtu. A tento zdroj měl být pouze doplňkový, ale nyní tvoří 80 financování evropského rozpočtu. Takže za kaž- z každého eura z evropského rozpočtu 80 centů platí národní rozpočty, aby politiky Evropské unie mohly být naplňovány. Což nevyhnutelně vyvolává diskuze na národní úrovně. Zcela správně. A otázka nezní, zda bychom měli hledat nové zdroje a navýšit evropský rozpočet. Ale spíše bych tu otázku položil jinak. Máme si myslet, že evropský eh, rozpočet eh, má mít více vlastních zdrojů a méně příspěvků z národních rozpočtů, tím by byly národní rozpočty sproštěny všech těchto zátěží. E, potom další mýtus, který e, musíme odstranit je, že nejde o přenášení fiskálních pravomocí na evropské instituce. Z každého eura utraceného na evropské úrovni e, máme za ním alespoň pět jednomyslných rozhodnutí členských států a zase je potřeba jednomyslnost eh, na každé euro z evropského rozpočtu. Je ale potřeba, aby ta jednomyslnost byla vyslovena čtyřikrát. Ehm, poprvé u obecného stropu, po druhé u víceletého finančního rámce, eh, po třetí u ročního rozpočtu a po čtvrté v případě menších výdajů z předchozího roku musí Evropská komise zaplatit více účtů v probíhajícím roce a to se žádá čtvrté rozhodnutí. E, to jsou čtyři rozhodnutí, většinou jednomyslná, o tom stejném jednom euru. Takže pokud snížíme tuto zátěž a naděláme méně problémů národním parlamentům, neznamená to, že snižujeme e, kontrolu jejich parlamentů a jejich vlád nad evropským rozpočtem. To jsou tedy mýty, které je potřeba objasnit. Nehovoříme o evropské dani. Hovoříme o národních rozhodnutích, které poskytnou evropskému rozpočtu přímější zdroje. To jsou zase rozhodnutí národních parlamentů a jde to na úkor e, rozpočtu e, národních nebo členských států. A co se teď děje, zejména v nových členských státech, že e, příspěvek do evropského rozpočtu je výdaj Nicméně to, co se potom vrátí zpátky, už není započítáno. Takže z čistě rozpočtových nebo účetních eh, hledisek vlastně počítáte jenom výdaje a už ne příjmy. A 80% rozpočtu se do členských států vrací. Takže je naprosto špatně, Eh, říkat, že jde o rozpočet na financování evropských institucí a tak dále. Pouze 5% evropského rozpočtu jde na administrativu. Ten zbytek jde na evropské politiky a 80% se vrací do členských států v rámci národních obálek, o kterých se rozhoduje jednou za sedm let. Ale to se nepočítá. Ty státy počítají jenom výdaje a už ne to, co se jim vrací. Takže v zájmu transparentnosti potřebujeme vlastní zdroje. Potom by nebyly žádné rabaty a víc než 50 výjimek, které způsobují, že evropský rozpočet je naprosto nevysvětlitelný. Pro mě by bylo, pro mě by bylo velice těžké vysvětlit tady švédskému daňovému poplatníku, kolik platí do evropského rozpočtu. To nejde kvůli rabatům a kvůli výjimkám. O evropském rozpočtu se totiž nediskutuje příliš e, obecně na veřejnosti. On je výsledkem spíš kompromisu a bilaterálních vztahů. Takže eh, je-li řeč o vlastních zdrojích, hovoříme spíše o autonomii evropského rozpočtu, tak, aby mohl být používán jako nástroj na financování evropských politik a priorit. Teď je vlastně všechno fixováno na sedm let, ale po roce 2013, když byl eh, schválen rozpočet, přišla uprchlická krize, přišly bezpečnostní obavy, eh, přišla potřeba stimulovat růst a tvorbu pracovních míst v evropské ekonomice a peníze v rozpočtu nezbyly. Proč? Eh, protože většina z nich eh, byla rozdána do národních obálek a vrátila se tam, eh, kde to bylo rozhodnuto v roce 2013. To, takže to není žádná flexibilita. To je špatně vynaložený rozpočet. A takto bych argumentoval všem občanům, kteří o to mají zájem. A říkal, že je potřeba transparentnost, aby bylo jasně vidět, co se z toho rozpočtu platí. Dalo by se hovořit o mnoha možných kandidátech na nové zdroje, ale myslím si, že o to by v té diskuzi primárně jít nemělo. Mělo by jít o principy, o to, zda to, zda to bude e, daň, daň z podnikání, zda to bude e, zdanění e, produktů pocházejících ze zemí, které například neplní klimatické závazky a tak dále a tak dále. To je celá řada návrhů, které lze velice dobře odůvodnit. Důležité je si uvědomit, že potřebujeme více transparentnosti, více flexibility, eh, udržet kontrolu na straně národních parlamentů a vlád, ale zároveň eh, zdaňovat eh, přidanou hodnotu, kterou Evropská unie přináší, vnitřní trh a další výhody. A konečně musíme se zbavit čistých bilancí, což je předmětem diskuze v mnoha zemích a což absolutně není nijak vysvětlitelné. Já si pamatuju, že když se diskutovalo o tomto aktuálním víceletém finančním rámci, tak polská vláda tvrdila, že má informace, že z každého eura eh, investovaného eh, do polské dálnice se 80 centů vrací do zemích, které jsou čistými přispěvateli. Takže to ale nijak nesouvisí s platebními bilancemi. Děkuji vám. Já si myslím, že tato prezentace eh, v podstatě doplnila tu předchozí. A teď dávám slovo eh, Gifrhovstatovi aby nám přednesl svůj názor na toto téma. Potřebujeme nový vlastní zdroj? Já to vidím velice podobně e, jako pan Kalfin a e, pan Pos a e, navrhuji, navrhnu Mariovi, abychom učinili z pana Pose okamžitě člena vysoké, skupiny na vysoké úrovni, protože podle mého názoru velice dobře schrnul to, eh, jak eh, i my ve skupině na vysoké úrovni vidíme tento problém. Řekněme si velice jasně, že tady v, té, v tomto sále eh, Alcida de Gasperiho, ten byl z EPP, dobře pro mě jako liberála, je poměrně zvláštní nacházet se zrovna tady v tomto sále, ale je dobře, že jsme tady, protože byl to jeden z otců zakladatelů. A to v době, kdy eh, byla zakládána, eh, zakládáno Evropské společenství uhlí a oceli. Eh, potom vlastně později Bratano byl otcem zakladatelem té ústavy, která tak nějak omylem neprošla národním schromážením ve Francii. Jaké byly tedy nebo příští rok budeme slavit výročí římské smlouvy. A ve všech třech případech Evropské společenství uhlí a oceli, Evropská ústava a římská smlouva, pokaždé tam byly stanoveny uh, opravdové uh, vlastní zdroje. Zdanění zboží importovaných do Evropy, zdanění zahraničních zemědělských produktů a tak dále. A později DPH, uh, a bohužel na statistickém základě a ne na reálném základě. E, po každé to tam bylo v ESVO, e, v případě ústavy a v případě římské smlouvy v roce 1957. E, tam byly stanoveny normální příjmy Evropské unii. unie. Zcela normální. Nějaký národní parlament by nikdy nepřijal, že nemá žádné slovo ohledně příjmu. Pouze Evropský parlament takto funguje. Jak to? E, protože mezi tím, místo aby se využívaly tyto vlastní zdroje, DPH nebo možná nějaké další nové, e, vznikla otázka Británie, britského rabatu, a kvůli rabatu jsme potřebovali jiné e, financovací zdroje. A změnili jsme nebo vyměnili jsme eh, tradiční vlastní zdroje eh, na eh, zdroje založené na hrubém národním důchodu, což není zdroj sám o sobě, je to spíš jakási e, dotace evropského rozpočtu, e, na, na kterou nemá žádný vliv e, Evropský parlament. A vlády, nikoli parlament, ale vlády o tom rozhodují. Já jsem byl devět let belgickým premiérem a nikdy jsem neměl problémy s příspěvky HND. Všichni se neustále pouze ptali, jestli by to nemohlo být co nejnižší. To byla jediná otázka, kterou jsem kdy dostával. A potom, aby se na konci co co nejvíce vrátilo z těch nevyužitých příspěvků do členských států. To bylo jediné, co koho zajímalo. Nikdy eh, neexistovala reálná kontrola parlamentu nad těmito rozhodnutími. Že by parlamenty řekly, dobře, tak tolik a tolik půjde do Evropské unie. Eh, to neexistuje v národních parlamentech, neexistovalo to v minulosti. Je to následek, automatický, spontánní následek eh, toho rabatu. A e, abychom e, to vyřešili, vznikly rabaty z rabatů a aby e, byly přijaty rabaty z rabatů, vytvořili jsme výjimky pro země soudržnosti, kterým jsme řekli, no dobře, tak vy nemusíte plnit všechna pravidla, abyste mohli čerpat z tohohle fondu nebo tamhle toho. A celkově dnes víceletý finanční rámec Evropské unie je nesrozumitelná slátanina celkem 53 výjimek, které mají e, souhlas všech 28 členských států. Takže je potřeba v podstatě dvě výjimky na členský stát, na straně příjmu i výdajů, abychom se nějak domluvili. V době Tonyho Blaira, eh, jeho víceletého finančního rámce to bylo 42. A ten řekl, tak tohle už nikdy, potřebujeme vlastní zdroje. Dokonce i on byl přesvědčen o tom, že je potřeba v tom zjednat jasnost a transparentnost a nějakou přímou vazbu na vlastní zdroje. Nakonec se nám to ale nepovedlo a teď jich máme 53. Eh, a jsem si jistý, že příště, v příštím víceletém finančním rámci jich bude přes 60. A přesně to je důvod přestat s touhle šílenou hrou, kdy už vůbec nehovoříme o zájmech Unie, ale hovoříme jenom o tom, eh, jak jak si koupíme Británii, aby přistoupila na víceletě finanční rámec, jak si koupíme Německo, jak si koupíme Polsko. Tak takhle to funguje. A e, téhle slátanině už vůbec nikdo nerozumí a nemá to vůbec žádnou vazbu na občany. Nemá nad tím nikdo kontrolu. Ta stran, tu stranu příjmů e, nekontrolujeme my a vlastně ani vy v realitě. Stává se z toho systém trochu podobný, jako je financování OSN tedy pomocí příspěvků členských států na společnou práci. 80% tady zaznělo se vrací do členských států, 6% se používá na chod institucí, tedy eh, na eh, úředníky, komise a tak dále. A jenom 13 nebo 14%, což je 0,134 nebo 0,14 evropského HDP, jde na skutečné evropské politiky. Takže máme eh, na výběr. Můžeme eh, s tím pokračovat, to nikdy nevysvětlíme občanům, kteří jsou čím dál kritičtější a kteří mají pocit, že národní parlamenty nemají dostatek kontroly nad dotacemi, anebo se vrátíme k tomu, co řekli otcové zakladatele. Vraťme se k vlastním zdrojům. Výzev je dost, e, možností je také dost. Může to být DPH, ne na statistickém základě, ale na reálném základě. Mohou to být ty další návrhy, které jsou obsaženy v té zprávě, může to být daň z finančních transakcí, mohl by to být konzolidovaný e, daňový základ, abychom nemuseli e, neustále zažívat intervence komisaře pro hospodářskou soutěž v zájmu férové daňové politiky nebo využívat pravidla státních dotací na e, boj e, proti e, zadluženosti. To je legislativa z evropské úrovně. A Právě proto z naší strany, z Evropského parlamentu, společně s národními parlamenty zaznívá hlas, který říká, příště, až budeme tvořit víceletý finanční rámec, pohněme se z místa. Je to ve vašem zájmu. Vy máte mít kontrolu nad tím, co vaše vlády platí. A my bychom měli mít tedy jaksi normální eh, slovo eh, ohledně toho, eh, co eh, se bude platit. Je potřeba vytvořit rozpočtovou kapacitu pro eurozónu. Eh, ano, eh, jakmile rabat spontánně zmizí, pokud to správně chápu, jakmile bude spuštěn článek 50 samozřejmě, tak to bude ten moment, kdy je potřeba se nad tím znovu zamyslet, protože jádrem celého toho problému, to, kvůli čemu celý ten problém vznikl, to zmizí ten problém s příspěvky na základě HND. A to bude ta chvíle, kdy bude potřeba se nad tím znovu zamyslet. Děkuji vám, pane Frhoštate, za tento vášnivý apel a volání po změně a za to, že jste vysvětlil, proč je potřeba změna a proč teď je na to vhodný čas. a jak se ten systém vyvíjel směrem v podstatě iracionálním a v podstatě nesrozumitelným pro většinu našich občanů. Teď eh, tedy dám slovo eh, poslancům nejprve, poslancům národních parlamentů. Prvním tazatelem bude pan eh, Fetele z maďarského parlamentu. Ten. Köszönöm a szót, elnök úr. Véleményem szerint az Unió... Děkuji vám mnohokrát. Domnívám se, že ob aspekty evropského rozpočtu je třeba i nadále podporovat. Podpora investic a e, doplňování a rozšiř, doplňování národních rozpočtů e, jsme otevřeni vůči návrhům, které eh, prokáží větší flexibilitu, aby zareagovali na naše strategické a hospodářské cíle abychom jich mohli vůbec dosáhnout. Já si myslím, že vlastní prostředky musí být v souladu s Montyho zprávou. Transparentnost, spravedlnost, trvalá udržitelnost. My jsme pro dodržení tradičních vlastních prostředků a rovněž jsme za, aby současný systém DPH byl odstraněn, jakož i mechanismy oprav Měly-li být zavedeny nové vlastní prostředky, je třeba to činit s velikou obezřetností, aby to neohrozilo fiskální svrchovanost členských států. Ta musí zůstat nedotčena. Co se týče úlohy Rady, parlamentu a komise a jejich souhry, je stávající systém přijatelný, avšak eh, eh, jsme konfrontováni s celou řadou nepředvídatelných problémů a proto je třeba prokazovat větší flexibilitu, ale s prioritami, které byly již definovány dříve. Plánovatelnost musí být dosažitelná pro možnost dosáhnout našich cílů, ale vlastní prostředky, o kterých zde hovoříme, smí dosáhnout pouze výše, eh, kterou mohou vytvořit také jednotlivé členské státy. A nyní má slovo pan Rosman z rakouského parlamentu. Ano, jsem naprosto na vaší straně, pane Verovštate, když říkáte, teď potřebujeme debatu, diskuzi o reformě vlastních prostředků, protože dosavadní systém zkrátka a dobře vykazuje řadu nesrovnalostí, které při vyjednávání ehm, stávajícího víceletého finančního rámce byly naprosto zjevné. Nejedná se jenom o větší transparentnost, ale stále více se jedná o tu diskusi, která e, vedla k takovým výsledkům při vyjednávání víceletého finančního rámce, e, které nás neuspokojí. E, tak, jak jsme dospěli k současnému systému, to bychom si neměli už dále dovolovat. Neměli bychom taky chodit kolem horké kaše. Měli bychom zcela jasně diskutovat o zavedení možné evropské daně a jako výchozí bod by měla platit kritéria trvalé udržitelnosti ve všech rozměrech, v ekonomickém rozměru, ekologickém rozměru a v sociálním rozměru. A říkám, nemůžeme chodit kolem horké kaše, ale měli bychom zcela jasně jmenovat daně. Z ekologického hlediska by to mohla být daň na CO2. Když se podíváme na usnesení ke který, a rozhodnutí, ke kterým došlo na COP21 v Paříži, musíme se snažit splnit ty cíle, které tam byly definovány především, když chce Evropská unie být, eh, mít vedoucí pozici v boji proti klimatickým změnám. Musíme diskutovat o zcela konkrétních daních. Co se týče perspektiva daňové spravedlnosti, tady musíme eh, vidět, že je přibývající nerovnost v příjmech a proto je třeba diskutovat také o dani z majetku. A třetí bod, vy jste, pane Verhofštante, už na to upozornil, že nemůžeme, že tedy eh, komisařka eh, pro ekonomické otázky by se neměla zaobírat zdaňováním. Ne, ne, s tím já nesouhlasím. Já si myslím, že by mělo dojít k harmonizaci zdaňování právnických osob s minimálními sazbami. Já vím, že to není vel jednoduché a le, eh, literatura dobře vypracovala, jak by se to mělo dělat, ale chybí tomu politická vůle, na tom je třeba pracovat. Děkuji vám. Děkuji. A není člen? A paní Ayala, členka Evropského parlamentu. <clears throat> Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já Eh, chci upozornit na, to anorm, na to anormální rozpočtovou situaci dnes. Dokonce i účetní, Evropský účetní dvůr nám často říká, že jednou z chyb, ze závažných chyb, které děláme, je, že navrhujeme sice ctižádostivé cíle, ale přitom jim dáváme nedostatečný rozpočet a na to pohlíží Evropský účetní dvůr jako na chybu, protože říká, buď dosáhnete toho, že cíle budou méně ctižádostivé, anebo musíte navýšit rozpočet. E, skutečně současná situace Mm, hraničí na nelegál, už s nelegálností, eh, protože eh, tady máme velké problémy. A proto jsem se chtěla zeptat našich panelistů. Právě teď se hovořilo o novém cíli, kromě ekonomické krize, krize z uprchlíky a e, krize e, vzhledem k terorismu, proti kterému je třeba bojovat a z toho vznikají nové otázky pro evropskou obranu. Z toho se odvozuje další otázka, té naší chyby, že tedy tady zvyšujeme stěžádostivé cíle, tak buď budeme stěžádostivé cíle a, na, a navýšený rozpočet, a nebo tedy naopak, nebo snížíme cíle, budeme škrtat. O to už tady taky zaznělo, a nebo snížíme rozpočet takovým způsobem, že nám nezbyde vůbec nic. A Myslím si, že národní státy by neměly také připisovat eh, evropské úrovni všechno zlo, ke kterému dochází. Eh, podívejme se na vnitřní trh. Ano, máme tady svobodu trhu, všechno toto, ale mohli bychom uznat, že dotace, ti, co dostávají dotace, E, ale zase dostávají e, mnoho zpátky, ale ono se vůbec o tom navracení těch částek v národních obálkách nehovoří, e, protože Samozřejmě dotace jdou do rozvoje, ale některé země, které poskytují dotace, zase dostávají ty peníze zpátky. A proto pánové z národních vlád, lépe řečeno poslanci z národních parlamentů, prosím pěkně, vyžadejte, vyžadujte od vašich vlád, aby říkali pravdu vašim občanům. Děkuji vám. A není má slovo pan Tajkovský? Polish parliament. Za polský parlament. Well, uh, ladies and gentlemen, I've been... Dámy a pánové, já jsem evropským rozpočtem eh, zabývám eh, už dlouhou dobu, ještě když jsme ani nebyli v EU a potom jsem dosledoval také jako člen eh, národní vlády. Je jasné, že potřebujeme reformu, o tom není pochyb, ale potřebujeme mít rovnováhu. Rovnováhu mezi současnými potřebami a zásadami EU. Zásadami, na, na kterých byla Unie zřízena, založena, a to je solidarita. To je naprosto klíčové, jinak eh, nás čeká spousta problémů. A pak zde máme také nové problémy, kterým EU čelí, které má před sebou. A tato rovnováha je mimořádně důležitá. Pokud se nám nepodaří ji dosáhnout, tak eh, budeme mít problémy s realizací reformy. Někteří předřečníci eh, řekli, že už bychom že bychom se měli držet instinktu, ale otázkou je, jak tuto reformu provést. A tady je třeba být velmi opatrný. Občané jsou teď velmi obezřetní, pokud jde na přesuny eh, pravomocí eh, na Brusel. Já jsem byl eh, koordinátorem EPP za Hm, ústavní výbor, takže vím, o čem hovořím, ale taková je, taková je skutečnost. Nicméně ty tři základní zásady, které eh, reforma musí respektovat. Za prvé, potřebujeme nějaký přesvědčivý příběh. Musí to být eh, kromě toho spravedlivé a jednoduché. Co mám na mysli tím přesvědčivým příběhem? Za prvé, potřebujeme rovnováhu mezi řešením nových problémů a potom eh, na druhé straně snížení nebo omezení rozdílů v Evropě. A potom, jak říkal jeden z řečníků, Nemělo by dojít eh, k novému přesunu pravomocí směrem na EU. A pak jde také o přesun břemene eh, z národních rozpočtů, aby to bylo výhodné pro všechny. Teď to, eh, ta otázka jednoduchosti. Eh, to je naprosto klíčové, jestliže máme uspět, protože pokud to nebude jednoduché, tak se eh, vrátíme k tomu dlouhému povídání, k těm příběhům, tak jak jsme to zažívali eh, posledních 20 let. A kromě toho bychom se měli přiblížit té přiměřenosti k HND. Mělo by dojít k velkému posunu břemene. Například pokud zavedeme daně na mm, nějaké uhlíkové poplatky, tak dojde k velké kontroverzi. Ta otázka jednoduchosti, to mimo jiné také znamená, že nemůžeme přijít zase s nějakým uh, složitým dalším mechanismem oprav. Takže pokud to chceme brát vážně v diskuzi, tak je třeba naslouchat občanům, potřebujeme jim to vysvětlit a tak, aby to pochopili, aby to bylo přesvědčivé a kromě toho musíme přijít s něčím, co je jednoduché a spravedlné. Paní Muvenk ze švédského parlamentu. Tak så mycket. Eh, Děkuji vám. Eh, já mám velice stručnou otázku pro celý panel. A sice, jak se díváte eh, na daňovou elasticitu, neboli kolik bude potřeba, o kolik bude potřeba navýšit výběr daní. Podle komise Výpočty pro daň z finančních transakcí ukazují, že možná e, celek vlastně ani e, se nezvýší, ale že vlastně ty příjmy e, se pouze přesunou. Děkuji vám za velice krátkou otázku pro všechny panelisty a já se tedy znovu obratím na europoslance, nyní pan Maragal ze Španělska. Eh. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych také rád začal tím, že vyslovím souhlas tím, co řekl pan Kalfini a pan Verhofstadt. Důležité není, jakým způsobem vybereme ty vlast kvalitní zdroje samozřejmě eh, každá možnost může mít svou výhodu a nevýhodu, ale jde o to, aby závěr vedl k tomu, že budeme mít vlastní zdroje. Pakliže jste se účastnili těch diskuzí, které jsme vedli k rozpočtu pro rok 2017, mohli byste, souhlas, mohli byste vidět, jak Evropská komise, která by měla dodržovat víceletý finanční rámec, sleduje logiku a určitý výběr priorit a Evropský parlament se snaží zlepšit situaci, navýšit prostředky, protože si uvědomujeme urgentní záležitosti. Ale když to všechno se dostane na radu, tato logika zmizí a začne logika nikoli v priority Evropy, ale politika priorit jednotlivých národních států. A proto teď tedy několik otázek. Za prvé, jakou, jaký procentuální podíl HDP by měl být řízen na evropské úrovni? Jsme na méně než 1%. Měli bychom dospět nebo ne ke dvěma, dvěma a půl nebo více? Souhlasili byste s tím, že máme nezbytnost čelit evropským politikám jedině tak, že budeme jednat evropsky. Například vlastní zdroje měly být autorizovány na základě zadluženosti, eh, která by umožnila schválit evropské investice eh, také pro řízení energetických otázek a migračních otázek. Domníváte se, že bychom měli dále investovat do politiky bezpečnosti, soudržnosti a tak dále. Děkuji vám. A nyní paní Madeira z portugalského parlamentu. Ehm, Děkuji. Já bych chtěla víc zásady, že evropský rozpočet má být motorem pro realizaci cílů EU. A tuto logiku by měly sledovat eh, finanční prostředky. Když hovoříme o solidaritě, nebo jak říkala paní Ayala z Evropského parlamentu o eh, cílech solidarity, tak hovoříme o víceletém finančním rámci nebo hovoříme o příspěvcích, které eh, vycházejí z HND. Je třeba se stanovit cíle a říci, jak těchto cílů dosáhnout. Nicméně, když hovoříme o mobilitě, tak eh, tady jde o velké, velké poselství, velkou zprávu EU občanům, jde o volný pohyb služeb, zboží a osob tak a kapitálu, tak tady hovoříme také mimo o dopravě, o elektronické komunikaci a toto vše posiluje evropské občanství, ale bohužel toto všechno evropský rozpočet neodráží. To znamená, budoucí evropský rozpočet by měl být nástrojem konvergence. Měli bychom to použít jako cíl a nemělo by to naopak sloužit k tomu, že se budou ještě podporovat rozdíly. podpora eh, znamená, že nějaké území eh, považujeme za součást celku a to je eh, vyjádření solidarity. A prostor pro mobilitu znamená, že tady máme přístup k informacím, k technologiím na informace a tak dále. Takže například, když hovoříme o dopravě nebo o IT technologiích a o jejich růstu, tak pokud rostou, tak to je signál o posilování EU a to ve všech zemích, kde k tomu dochází, protože to vede k růstu a to zase naopak eh, posiluje EU a evropské občanství. To znamená, mm, máme také vyšší úroveň příjmu tím pádem. Eh, nemůžeme Mm, zůstat u toho mm, známého jednoho procenta. Musíme si uvědomit, že tady máme nové cíle a musíme mít nástroje na tyto nové cíle nebo na nové problémy. Děkuji. From the French uh, National Assembly. Pan Lafayette z francouzského národního schromáždění. Bohužel neslyšíme. Mikrofon, prosím. Slyšíte, rozumíte mi, slyšíte mě? Ano, děkuji vám, pane předsedo, to je nesmírně zajímavá diskuse. Pravdou je, že Evropa je v krizi. Problém terorismu hrozí nám, že tady bude trvat řadu let, žádná země před ním neunikne. Máme tady problém imigrace, problém bezpečnosti, tudíž naší obrany. A to všechno vyžaduje evropskou odpověď na tento problém, protože je nemožné, aby eh, tuto situaci řešili jednotlivé členské státy, protože to by znamenalo konec Evropy. Hovoříme-li o nějaké dani, to by mohlo být něco eh, jednoduchého, transparentního. V případě, že by se zavedla, muselo by to přinést přidanou hodnotu. Eh, a myslím si, že to by mohla být daň případě zdaňování právnických osob a měli bychom společný vyměřovací základ pro všechny země, což nemáme a to platí, na to doplácejí malí a středně velké podniky, eh, které jsou konfrontovány s různějším zdaňováním v nejrůznějších členských státech. Já vím, si uvědomuji, že některá země je v tom eh, spíše váhavá ale umožnilo by nám to přímo a možná, že by nám to také pomohlo bojovat proti daňovým únikům a daňovým podvodou, eh, podvodům. Promiňte, to by byla jednoduchá daň, která by zároveň projevila solidaritu, protože máme země, které mají více, eh, protože země, který, které mají více podniků, by se toho také museli účastnit. Děkuji. A teď pan Misiany z italského parlamentu. Deputies of the parliament. Io credo che mm, questa interessante eh, já si myslím, že eh, v těchto zajímavých diskuzích bychom nikdy neměli zapomínat na to, že nejzávažnějším problémem tedy veřejných financí v EU e není evropský rozpočet, který já považuji za úspěch, a to jde zejména o soudržnost a společnou zemědělskou politiku, ale závažným problémem je špatné fungování koordinování politik národních rozpočtů. To neznamená, že nepotřebujeme reformu eh, rozpočtu EU, to je potřeba a je to naléhavé, tak aby EU byla schopna reagovat na nové potřeby, které evropští občané mají. Je zapotřebí reforma jednak na straně příjmů, protože ten současný mechanismus, tak jak to bylo velmi efektivně popsáno, tak nefunguje. Eh, a nemůžeme ehm, zůstat v pasti eh, těch eh, přímých příjmů a těch spousty výjimek, které si vyjednávaly jednotlivých, eh, jednotlivé země těmi údajnými ehm, vítězy a těmi, kteří na tom tratí tou nulovou hrou potřebujeme co nejjednodušší systém, co nejdříve, který bude jasně navázán na společné politiky a mělo by to být možné lépe a více kontrolovat jak Evropským parlamentem, tak národními parlamenty. Ehm, práce skupiny na vysoké úrovni a e, dokument e, určitě ukáže dobré směry, zajímavé směry užitečná doporučení a teď mám na mysli ještě eh, dokument z června z expert, od expertů, kde máme čtyři doporučení, které mají různý stupeň eh, proveditelnosti, příležitosti a mě by zajímalo, jak se na to dívají eh, řečníci, byť toto je můj osobní názor, osobní názor protože mi se velmi líbily ty návrhy, které se týkají uhlíkové daně a corporate income tax zdanění právnických osob příjmu eh, právnických osob. Zajímalo by mě, jak se díváte na proveditelnost. A ještě poslední bod. Um, um, potom ty evropské dluhopisy, jejich vydání. EU má vysoký rating, ale měly by to být dluhopisy s konkrétními cíly, například investiční politika na úrovni EU. Ehm, máme zde Junckerův plán, měl by přinést určitý pákový efekt. A my musíme eh, podpořit cyklickou politiku i na úrovni EU a kromě toho mám na mysli také financování eh, nových eh, cílů, jako je například zvládání té migrační krize. Děkuji. Pan Motasonas z portugalského parlamentu. Děkuji za slovo. Eh, ta diskuze byla velmi zajímavá. My zatím stále ještě eh, hledáme odpovědi, ale nemůžeme eh, spochybňovat základní zásady EU, solidarita, soudržnost, volný pohyb, mír, prosperita a hospodářský růst. A e, právě proto se musíme zaměřit na nová řešení, na nové odpovědi. Máme tady spoustu problémů. E, humanitární krize, uprchlíci, institucionální krize, problémy, které souvisí s Brexitem, e, redistribuce prostředků společné zemědělské politiky, fond soudržnosti, nezaměstnanosti, což je velký problém pro mnohé evropské rodiny, potom země, které jsou teď v problémech, Um, vytvoření skutečné bankovní unie, což by nám umožnilo uh, vyřešit problém rekapitalizace bank. Takže potřebujeme silné odpovědi, které nejsou možné, uh, které možná není možné uplatňovat na úrovni jednotlivých zemích, ale na EU ano, například um, uh, daně z finančních transakcí, což by mohlo být nový zdroj příjmů pro EU. Eh, Portugalsko je mezi 11 zeměmi, zeměmi, které už začaly spolupracovat na tom, abychom našli nějaké řešení, například společně s Německem a Belgií. A odpověď na výzvu je to Pokud se nám nepodaří eh, vyhodnotit reálný dopad eh, financování na ekonomiku a na růst, pak to bude mít dopad na naši konkurenceschopnost ve světě. A myslím si, že je dobré ale mm, pracovat na konkrétních eh, odpovědích, konkrétních reakcích a nikoli spochybňovat eh, mm, zásady EU. Dalším řečníkem je, je pan Cariello z eh, italského parlamentu. Děkuji za slovo. Já bych chtěla navrhnout, abychom se znovu zamysleli Eh, tak jak to proběhlo na poslední meziparlamentní konferenci, já jsem se jí zúčastnila na začátku roku a tam proběhla diskuze na toto téma. Hovořili jsme o eh, kapacitě evropského rozpočtu, eh, o schopnosti rozpočtu prokázat prostřednictvím nějakého parametru užitečnost investic členských států, hm, tedy investic tím, že přispívají do evropského rozpočtu. A tehdy na této konferenci se diskutovalo mimo jiné také o pracovní skupině, která by se věnovala definici tohoto parametru. To znamená, šlo by o hodnocení, která by ukázalo skutečnou přidanou hodnotu každého eura, které každý jednotlivý členský stát eh, vkládá do eh, společného rozpočtu EU. Takže by šlo určitou konfrontaci nebo mm, vyhodnocení toho, kolik to každé euro Eh, vložené do evropského rozpočtu přináší přidané hodnoty eh, těm jednotlivým členským státům eh, v porovnání s stejnou částkou, tedy eurem, které by daný členský stát sám investoval ve své zemi. Ehm, mělo jít tedy kromě toho také o skupinu eh, na ta vysokou úrovni pro vlastní zdroje, která by tímto způsobem dala další podklad eh, občanů, aby si skutečně uvědomili, co to znamená mm, sdílet rozpočet a fungovat společně, protože v opačném případě evropský občan eh, momentálně vnímá věci tak, že to společné soužití v EU nepřináší žádnou předanou hodnotu ani pokud jde o vynaložení vlastních zdrojů. To znamená, jestliže se chceme zabývat budoucností financování, tak bychom se měli zabývat tím, eh, co doposud nefungovalo, jak je to s tím euroskeptickým vnímáním některých evropských občanů, eh, z čeho tento euroskepticismus eh, vyrůstá. To je podle mě zásadní pro to, abychom zvýšili míru vnímání pozitivního vlivu EU. E Děkuji pan Manka z Evropského parlamentu. Děkuji, pan Maňka, děkuji, pane předsedo. Musím přiznat, že dnes se na konferenci vůbec nenudím. Není to jenom díky vašemu skvělému vedení, pane předsedající, ale také díky mm, pragmatickým vystoupením jak řečníků v rámci panelu, tak také všech zapojených do diskuze. Eh, milí přátelé z národních parlamentů, dovolte mi uvést dva příklady. V roce, v roce 2014 eh, na konci roku EU neplatila 25 miliard eur faktur za eh, zrealizované projekto. Neplatilo se univerzitám, starostům, primátorům, eh, výzkumníkům, podnikatelům. A když v této době eh, vzniknul přebytek 4-5 miliard eh, z celních příjmů, tak členské státy a rada se vrhnuly na tuto částku 4 5 miliard a vůbec si nezajímalo to, že eh, dloužíme takovéto částky a že tyto dluhy mohou vést k nezaměstnanosti, mm, krachu podniků, eh, nebo mohou vést ke špatné implementaci, protože když to někoho rozlobí, že vlastně dostane zaplaceno, tak může to vést tomu, že potom ta implementace nebude provedena řádně. A v tom roce proběhlo 40 zasedání eh, Rady komisa parlamentu k rozpočtu a rada se nebyla schopna dohodnout, takže nebylo možné dosáhnout eh, dohody na úrovni rady a tak to fungovat nemůže. Souhlasím také s panem Kalfinem, že rozpočet by měl být autonomnější a také bych chtěl poděkovat panu Montimu my jsme před rokem spolu zasedali v jednom panelu a já mu děkuji za příslip toho, že bude přeskoumána také možnost zavedení vlastního zdroje, který by vycházel ze zdanění finální spotřeby podle množství spotřebované energie nebo emisí CO2. Víme, že z třetích zemí se k nám dostávají eh, zboží, které jsou vyrobeny neekonomicky a vytlačují naše vlastní výrobce, kteří od nás utíkají a přesouvají výrobu do třetích zemí a propouští u nás zaměstnance. To znamená, tento systém zdaní CO2 podle toho kolik eh, emisí CO2 spotřebujete při výrobě tohoto produktu, tak to by pomohlo jednak naší zaměstnanosti, ale jednak by to také nutilo třetí země k ekologičtější výrobě, což by mohlo být jeden z nástrojů pařížské konference pro změna klimatu. Děkuji tedy za tuto věc a doufám, že se k této věci dostaneme. Děkuji. Paní Manou jako další řečnice z portugalské parlamentu. Senior prezident. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych eh, chtěla velice poděkovat eh, skupině na vysoké úrovni za vypracování jejich zprávy, kde se jedná o tu takzvanou první hodnotící zprávu. V této zprávě byly zjevné dva, tři aspekty. Rozvoj systému financování Evropské unie se neustále reformoval vždycky, když stávající finance nebyly dostatečné e, tváří tvář výzvám, kterým Evropská unie čelila. A potom eh, tady docházelo k zavedení mechanismů, které zase vedly k nespokojenosti určitých členských států. Ale jsme dnes závislejší na evropském rozpočtu, ale evropský rozpočet je zase závislejší na národních rozpočtech. Ale to tež, to vše za situace hospodářské stagnace a čelíme před většími výzvami i v oblasti ochrany životního prostředí, sociální politiky a, a ekonomiky. Co je nesprávného na stávajícím systému, táže se zpráva. Chybí transparentnost ale dochází rovněž k pozitivnímu rozvoji. Je zapotřebí nových vlastních prostředků, no to je potřeba mít definovaná jasná kritéria. Nezávisle na těchto kritériích potřebujeme hodnotící mechanismy pro celý systém rozpočtu. To znamená, že část rozpočtu, může to být klidně i s negativními dopady, ale politika soudržnosti, sociální politika soudržnosti musí i nadále sehrávat důležitou roli ale tady nevždy dochází k čerpání prostředků na politiku soudržnosti v některých členských státech. No, některé státy pak říkají, no, nepoužíváme to, takže to vůbec nepotřebujeme. Proto je třeba přeskoumat hodnotící mechanismy rozpočtu a jeho čerpání, aby fungoval dobře, ale aby byl jednoduchý, transparentní a spravedlivý. Poslední otázka či stanovisko přijde od paní poslankyně Toma. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám velkou radost naší výměny názoru. Chápu členy národních parlamentů, kteří říkají, že eh, by zdaňování mohlo orožovat svrchovanost členských států. Ale nedomníváte se, že národní parlamenty mají dnes kontrolu nad jejich národními příspěvky? Pojďme spolupracovat, národní parlamenty a Evropský parlament, i s radou, abychom se pokusili těsněji spolupracovat a nastolit lepší spolupráci mezi námi. Co se týče vlastních zdrojů, pan Posa, pan Verhofstadt už to velice dobře řekli. Pravdou je, že konec konců to není žádná revoluce, tato, tento požadavek. Je to návrat k bodu, od kterého se odrážela Evropská unie před deseti lety, eh, protože se vědělo velice dobře, co by to znamenalo, aby národní, aby evropský rozpočet závisel pouze na příspěvcích z národních států. To by mohlo vést k paralizaci rozpočtu, tak k situaci, které čelíme dnes. Každý vyjednávač za členský stát přijede s jedním jediným cílem, a sice, aby přispíval co nejméně eh, aby eh, nech, ponechal co možná největší prostředky v národním rozpočtu svého státu. Proto pro mě je naprosto zjevné, že potřebujeme dodatečné vlastní prostředky a podporuje ty čtyři oblasti, které zde byly charakterizovány, už o tom hovořil pan Ferobštad i pan Pos. Eh, druhá eh, věc, která byla velice podpořena tady, to je zdaňování nadnárodních společností. No, ono se velice často říká, že nové daně budou nepopulární, ale to není pravda. Tato daň by byla velmi populární a e, bylo by velice snadné ji zavést. Ráda bych zdůraznila případ Apple v Irsku, e, což tedy ale zrovna tento požadavek neposílí rozpočet Unie. A co se týče e, zdaňování CO2, vidíme velice dobře, že v jednom státu může být eh, správná regulace, ale na druhé straně není a proto si myslím, že zejména tam, kde dochází eh, k ohrožování životního prostředí na druhé straně hranic, by se mělo uvažovat o tomto zavedení. Promiňte, já jsem souhrně chci říci, že velice podporuji všechny příspěvky, které tu zazněly a děkuji za ně. Vyslechli jsme si znovu mimořádně bohaté, zajímavé příspěvky z národních parlamentů, z mnoha zemí a také poslanců z Evropského parlamentu. Dovolte, abych teď se navrátil k našim panelistům a uděláme to tak, jako to bylo v prvním panelu. Požádám panelisty, eh, aby zareagovali v obráceném pořadí eh, to znamená, začněme s Guy Verovštatem a požádám vás, máme přesně 18.28 a měli jsme skončit v 18.30. Myslím si, že si můžeme vzít další 10 minut, ale přesto bych vás rád požádal, abyste omezili váš příspěvek na dvě minuty. No, pokusím se o to. Ehm, za prvé je nesmírně důležité zopakovat, že, tato, že ehm, podstatou této zprávy není podstatně navýšit rozpočet Evropské unie. To je jiná debata, ale jde o to dosáhnout nezávislosti na té hře, s kterou jsme dnes konfrontováni mezi členskými státy že, protože každý stát se snaží platit co nejméně, ale získat co nejvíce prostředků. A to je hra, kterou tady sledujeme už od roku 1998, kdy komise se eh, viděla povinována zavést ty návratové obálky ale když se podíváme, jaké prostředky jsou tady, podívejme se, že například dálnice v Polsku se staví eh, za prostředky německé společnosti a tak dále. A je to v rozporu s celou ideou Evropské unie a domnívám se, že musíme s touto hrou skončit a nejlepší způsob, jak to můžeme udělat, je mít maximální vlastní zdroje. A to je argument, který jsem chtěl použít. Eh, co se týče příjmy, příjmů na národní úrovni mám. To je vlastně nástroj politiky. Můžete snížit zdaně, abyste stimulovali růst, můžete eh, zvýšit zdaňování, abyste bojovali proti znečištění ovzduší, ale to všechno není možné, když pracujeme na evropské úrovni, protože příjmová stránka nemůže být využívána na evropské úrovni. Snižování či zvyšování či boj proti něčemu či eh, stimulovat něco, to v současné době není možné. Domnívám se, že můžeme dosáhnout eh, situace win-win, kdy tady obě strany získají, mm, kdyby se, eh, kdyby se Eh, zbavili členské státy svého dosavadního přístupu. Eh, když národní parlamenty s tím budou souhlasit, myslím si, eh, že bychom mohli dále diskutovat o těchto příspěvcích z, Hán, z hrubého národního důchodu. Pan Kalfin. Děkuji. Já bych chtěl odpovědět na otázku pana Maragala který se ptal, jak velký by měl být evropský rozpočet. Já nevím, jak velký by měl být evropský rozpočet, ale vím, že jsme právě diskutovali o interních důvodech evropský rozpočet změnit. A existují ale i externí důvody. Samozřejmě nevyhnutelně, pokud máme zjednotnou měnu, eh, potřebujeme eh, určité nástroje. Evropský eh, stabilizační mechanismus už existuje. Existují potom finanční nástroje, včetně FC, Junckerova plánu, takže máme různé nástroje, které zacházejí s veřejnými penězi a máme stejné daňové poplatníky stejné přispěvatele. E, takže e, když hovoříme o evropském rozpočtu, hovoříme vlastně o veškerých fiskálních instrumentech, které lze v Evropě používat. A ty musí být pro daňového poplatníka únosné, samozřejmě. A za druhé, e, Chtěl bych uvést příklad různých pohledů na evropský rozpočet. Teď eh, máme eh, proceduru do roku 2017, která musí eh, být skončena v listopadu v evropských institucích. Zakládá se to na odhadu Evropské komise, kolik peněz bude potřeba, potom rada, ministři financí řekne, ne, ne, ne, to jste přecenili, my vám zaplatíme méně. Ať už se stane cokoliv, stane se to v listopadu. V listopadu budou přijaty rozpočty na další rok, takže jaký má smysl diskutovat o tom v Evropském parlamentu, rozpočtu. Když národní parlamenty a vlády schválí rozpočet, je jim úplně jedno, jaké jsou potřeby. A já nevím, já neznám mnoho evropských parlamentů, kde by se debatovalo o evropském rozpočtu a o tom, jaké jsou jeho potřeby. A nakonec tedy dostaneme to, co na nás zbude, což je úplně jiné, než jak je tomu v členských státech. Děkuji. Děkuji, pan Pos. Španělská kolegyně se na začátku ptala, co máme dělat. Máme korigovat cíle, máme je nějakým způsobem zredukovat, anebo prostředky. A já se obávám, že vývoj, který zažíváme v současné době, nám vůbec nedává šanci. Problémy existují a máme dvě možnosti. Říct, že ekologické problémy, které máme, uprchlická krize, stabilizace Evropy a eurozóny, že to všechno sloučíme eh, do balíčku, anebo že každý bude hledat svou vlastní národní cestu, tak jak to mnohé země slibují jako řešení. A já eh, mohu pouze říci, že veškeré zkušenosti z historie ukazují na to, že nacionalistické cesty vedou do slepé uličky, ekonomické, ekologické i sociální. A proto jsem toho názoru, že e, Evropská unie musí být v situaci, kdy bude možná více než dosud působit a ovlivňovat řešení problému. E, což neznamená, e, já jsem za svou frakci v německém Bundestagu zpravodajem pro, Německo, pardon, pro Španělsko, Portugalsko a Itálii. Já znám ty problémy detailně. Takže není to tak, že bychom mohli od, od, od, upustit od strukturálních reform ve školství, justici a tak dále. Eh, nebo strukturální reforma spočívá také v tom, že daňové nároky se konečně budou prosazovat. Eh, protože pokud se daně odsouhlasí, ale pak se nevymáhají, tak kvota eh, vybírání je velice různá v jednotlivých zemích. Takže národní státy musí samozřejmě přispět svým díle, ale bez společné Evropy tento úkol nevyřešíme. A o tom musíme diskutovat, protože jinak tu budeme mít celý zástup nacionalistů, šovinistů, extremistů, populistů, e, zprava i částečně zleva, e, radikálů, e, Zkrátka my ty problémy musíme sloučit, musíme jednat společně eh, v rámci evropských institucí a tímto způsobem získat zpátky důvěru. Musíme být úspěšní v boji proti sociálnímu a daňovému dumpingu. Eh, musíme ukázat lidem konkrétní úspěchy, konkrétní řešení problémů. A potom, podle mého názoru, můžeme získat znovu důvěru. Eh, pokud propadneme fatalismu, jak tomu v některých oblastech podle mého názoru je, pak problémy nevyřešíme. Lidé musí cítit, že problémy chceme řešit. Pan Anderson? Nebyly to jen obecné otázky, ale e, bylo pár otázek e, adresovaných osobně vám. E, já si myslím, že dvě minuty nestačí na to, abych odpověděl otázky z širší perspektivy. Eh, dostáváme ujištění, eh, že výběr daní se nezvýší. Ten se rozhodně nezvýší. Zároveň eh, celá práce Eh, neustále se točila kolem eh, argumentování pro eh, vlastní prostředky právě proto, že máme větší výzvy a větší potřebu ještě více výdajů. Já si myslím, že to do sebe nezapadá. Pokud se nemá vybírat více daní, tak to z definice znamená, že totálně v součtu se nezvyšují daně, ale na druhou, straně, na druhou stranu členské státy budou více zdrojů předávat do společného evropského rozpočtu. Jinak to nemůže fungovat fungovat. A druhý argument, který se tu neustále znovu vracel, eh, je, že je to nezávislé, není možné to řídit, že se nechceme účastnit té hry a mým uším to zní, eh, jako bychom už nezvládali žít v demokracii jako bychom eh, chtěli mít právo rozhodovat, aniž bychom v našich zemích vyjednávali. To je útok na národní suverenitu. Eh, mít autonomní rozpočet, to je krok eh, směrem k federalismu a to v podstatě nás staví proti těmto snahám ve Švédsku. E, tak to Evropskou unii nevidíme. My ji vidíme tak, e, jaká bývala a jak se mi popisoval ve svém úvodním příspěvku. E, je samozřejmě, je to občas těžké, je to občas příšerně těžké s demokracií, ale je to nesmírně důležité pro tu úplně nejdůležitější otázku pro nás, protože jde tady o legitimitu eh, občanů pro spolupráci Evropské unie. Já jsem předtím říkal, že evropský rozpočet není dostatečně efektivní, ale co kdyby občané si místo toho řekli, že spolupráce v rámci Evropské unie není dostatečně efektivní. V takovém případě eh, si já nemyslím, že vlastní zdroje zdroje pro evropský rozpočet by vyřešily tento problém, protože to bychom měli úplně jiný problém, který bychom museli řešit. Já jsem pořád ještě značně skeptický. Rozhodně nejsem e, protivníkem e, nějaké reformy, e, takové či oné, Eh, vy jste hovořil o, o slatanině a já s tím souhlasím. Podle mého názoru máme, co, máme s tím co dočinění nejen u evropského rozpočtu, ale i u dalších oblastí. Podívejme se eh, na eh, obchodní překážky, ty musíme identifikovat zbytečná byrokracie, zbytečná regulace, to jsou mnohem důležitější otázky z mého pohledu. Já jsem rád, že jsem Eh, jak si vzbudil zájem, že se eh, má řeč úplně neminula účinkem, takže jsem rád, že jsem se mohl přijít a alespoň trošku zpestřit tuto událost. Děkuji vám. Děkuji vám, takže eh, ještě jednou děkuji všem panelistům. Podle mého názoru byli velice dobře vybraní, zastupovali různé pohledy, což byl účel tohoto zasedání. Jenom ještě jednu minutu. Rád bych ještě učinil pár eh, oznámení. To první se týká zítřejšího rána. Chci vám připomenout, že začínáme zítra v 10 hodin a e, budeme mít na úvod projev e, místo předsedkyně Georgievy. A chtěl bych vám připomenout, abyste přišli přesně včas, abychom mohli začít v 10.00. Zítra budeme mít zase velice nabitý program, takže je nesmírně důležité, abychom začali včas, abyste tu všichni byli. Za druhé, v, de, v 19.00 se bude konat pracovní večeře v prostoru Jehudy Menuhina v budově Paul Henry Spak. E, děkuji tlumočníkům a omlouvám se za přetáhnutí o 10 minut. A konečně ještě detail. Nezapomeňte si tady v sále nic ceného, nezapomeňte si tady e, kabáty venku.